Okay, good morning. Tak, ještě jednou hezké dopoledne, teď tedy pouze pro účely zasedání výboru IMKO. Budeme pokračovat v hlasování. Za prvé je to zpráva eh, Dana Doltna, eh, lepší vymáhání a modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele. Kom- kompromis 0 nebo O, nevím, co to je, ale každopádně to vidíte, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Návrh 206, kdo je pro, proti, zdržel se, a ne, a, a kompromis 1, omlouvá se paní předsedkyně, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď návrh 206, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola čísla 206. EPP o jednoho navíc. A teď už je to v pořádku. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. A. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 2B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrhy 214 a 215, ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 220. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 226. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Přijato. Návrh 230 pro, proti, zdržel se. Není to jasné, protože nevidím ruce, takže kontrola 230. SAD o jednoho navíc. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 243. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 8. Pro? proti, zdržel se, přijato. 271 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 279 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 280 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 208.3 a 208.4 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď návrhy 288, 289. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 290 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 291 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 292 pro? proti, zdržel se přijato, 293 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 294 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 295 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 296 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 297 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 298 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18 pro, a ne, pozor, pozor, pozor, pozor, to se nehlasuje, protože jsme hlasovali unblock s předchozím hlasováním, takže jdeme na návrh 312. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 313 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 314 pro, proti, zdržel se. Přijato 315 pro, proti, zdržel se. To není jasné. Kontrola 315. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 11 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 20 se opět nehlasuje, takže 326 pro, proti, zdržel se. Co, co, co, co dělá SAD? Tak ještě jednou. 326, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 327 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4 4 se nehlasuje, takže 341 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 343 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 348 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 350 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 351 pro, proti, zdržel se. Není to jasné, řekla bych přijato, ale kontrola. Takže kontrola 351. Konec hlasování. Zamítnu eh, zamítnuto. 352 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 353 pro, proti, zdržel se. Co dělá Andreas? Vy jste pro tak je to přijato. 354 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 355 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 356 pro, proti, zdržel se, přijato. 357 pro, proti, zdržel se, přijato. 359 pro, proti, zdržel se zamítnuto 360 pro, proti zdržel se zamítnuto 361 pro, proti zdržel se přijato 362 pro, proti zdržel se přijato 363 pro, proti zdržel se přijato 364 pro, proti zdržel se zamítnuto 365 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 367 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto teď 374, eh, 375. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 376 pro, proti, zdržel se. Přijato. 378 pro, proti, zdržel se. To není jasné. Takže kontrola 378. Konec hlasování. Aha, tak to je jasně přijato, ale ze zvednutí rukou by to bylo jasné nebylo. 379 pro, proti, zdržel se. Přijato, 380 pro, proti, zdržel se. Pascal co? Nehlasuje s EPP? Tak ještě jedno. 380 pro, proti, zdržel se, tak přijato. 381 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 382 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 383 e, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 384 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 385 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato, 394 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 397 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Teď 406, eh, 407 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 408, 409 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 411 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 410 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 412 pro, proti, zdržel se, přijato, 413 pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 14 se nehlasuje, takže 423. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 421 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 422 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto teď. Teď co?

54. Máte všichni? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 55. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 56. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 57. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 58. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď eh, návrh 81 a 5. Ty jsou identické. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď eh, to odpadá tohleto, takže jdeme na 97. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 98 pro? proti, zdržel se, přijato, 100 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 99. devět pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď návrh 110, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 113, pro, proti, zdržel se, přijato. 115 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 116 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď jdeme na 132, pro, proti, zdržel 1, 3, 2, 132, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď eh, skáčeme na 168 pro? 168. Našli všichni? Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A teď návrh 172. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A tím pádem se zdá, že skáčeme až na závěrečné hlasování. Takže nejprve hlasujeme o pozměněné zprávě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. 37 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme. A teď ještě než dáme slovo Denovi, zahájíme hlasování k mandátu pro meziinstitucionální vyjednávání. Konec hlasování. Tak a i to je přijato 36 hlasů pro, jeden proti, dva se zdrželi. Dan si chtěl vzít slovo. Děkuji paní předsedkyně za velice efektivní hlasování a děkuji všem stínovým zpravodajům a ostatním kolegům a zaměstnancům, kteří na tomto pracovali. Byla to obrovská složka, prošli jsme ji velice rychle, takže jsem chtěl všem poděkovat za odvedenou práci. Je dobře, že máme naprosto jasný mandát od našeho výboru a to doufejme znamená, že můžeme rychle vstoupit do mezi institucionálních vyjednávání a můžeme začít eh, toto eh, uplatňovat ještě před koncem mandátu. Takže děkuji všem, máme silnou pozici a těším se na třístraná jednání a kvalitní dohodu. Děkujeme. Děkujeme. Takže tím se dostáváme k dalšímu hlasování a to se bude týkat eh, tomu pojištění ohledně občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. Spravodajkou je Dita Charancová. Favor. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, to bylo přijato. Teď 14 eh, eh, pro, proti, zdrželi se. Ještě to zopakuji. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, kdo je pro, proti. Ne, to odpadlo, protože jsme ten předchozí schválili. Teď tedy jdeme na druhý kompromis. Pro proti zdrželi se přijato. Nyní pozměňovací návrh 87. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuta 87. Pro, proti? Zdrželi se e, zamítnuto 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 88, pro, proti, zdrželi se, přijato. 89, pro, proti, zdrželi se, přijato. 16, pro, ne, aha, to odpadlo, takže 17, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 90, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 ano, 93 ověříme. Zakončím hlasování, zcela zjevně přijato. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, přijato, pozměňovací návrh 30, pro, 38, ano. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto jste, Jury 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, 9, 1, ne, tohle nebudeme hlasovat, takže jdeme na pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 111 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, 111. 111 ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. Dále. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 42 a 122, protože ty jsou stejné. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, to bych raději ověřila. 43 ověříme, prosím. Končíme hlasování. Přijato.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 byl tady ústní pozměňovací návrh k tomu. Teď 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, pro, pro, proti, zdrželi se, přijato. Omlouvám se, ale snad to přežil. Kompromis 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní přejdeme na pozměňovací návrh 135. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále Kompromis čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis tři, Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále Jury čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní přejdeme na Jury 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Nyní pokračujeme. 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. 64 ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. Teď 68, kdo je pro? Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní budeme pokračovat. 69 a 70 ty jsou stejné, najdi 71. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále přejdeme na Jury 10. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A už se dostáváme k závěrečnému hlasování a to bude elektronicky. zahajuje hlasování. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. To, to mě uniklo, udělala jsem chybu. Ještě se vrátíme k pozměňovacímu návrhu 72. Nemuseli jsme hlasovat o první části, ale musíme hlasovat o druhé části. Takže 72, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Což znamená, že opravdu už můžeme přejít k závěrečnému elektronickému hlasování. Zřejmě budeme muset to zopakovat. Pořád ještě pět eh, osob by mělo hlasovat, pokud si tak přejí učinit. Ještě dva. Tak teď končíme hlasování a bylo to přijato. 34 hlasů bylo pro, jeden byl proti, dva se zdrželi. Eh, Přejete si, Dito, eh, si k tomu vzít slovo? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům, kteří na tom pracovali spolu se mnou. Díky tomu jsme dosáhli rychlého stanoviska Evropského parlamentu a my doufám, že to tež uvidíme i v radě a že budeme moci brzy zahájit jednání. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Dito. A můžeme tedy přejít k dalšímu hlasování a to bude o návrhu nařízení, který vytváří program pro konkurenční schopnost podniků na jednotném trhu, včetně malých a středních podniků a ruské statistiky. A tady máme Nikolu Dantyho jako zpravodaje. Začínáme pozměňovací návrhem 43. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Dále pozměňovací návrh 163. Kdo je pro? Proti, zdrželi se Přijato dále kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis 3. Kompromis 3, všichni jste to našli. Kdo je pro? Všichni jste našli kompromis 3, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dále přejdeme Envy 23. 5. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 200 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A gry 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Gry 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, tohle nebylo jasné. A gry 41 bych ráda ověřila. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. A teď kompromis 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď kompromis 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. A následuje kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 264 Dvě, šest, čtyři a Envy 32. Jsou stejné pro, proti, zdržel se, Myslím, že to je zamítnuto, ale zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď je před námi 265 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 266 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Agri 76 pro, 7 teda, 77 schváleno, NV 36 a NV 51 pro, proti, zdržel se, schváleno, Agri 59 pro, proti, zdržel se, schváleno, Agri 60 pro, proti, zdržel se, to bych ráda zkontrolovala elektronicky, takže zkontrolujeme. Návrh je schválen. A teď ten 238 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Agri 65 pro, proti, zdržel se, ne, ještě jednou se zeptám, protože to není opravdu jasné. Agri 65 pro, proti, zdržel se. Ne, zkontrolujeme elektronicky. A prosím EPP, aby zvedali ruce, protože to prostě není jasné. Teď končím hlasování. Je to jasně schváleno. Předtím to jasné nebylo. A teď Envy 39 pro, proti, zdržel se, schváleno. To nebylo to, co jste ukazoval, Matiasi. Takže NV39. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď Envy eh, 40 a Agri 66 pro, proti schváleno. A teď 41 eh, eh, pro, proti zdržel se zamítnuto. 77 pro, proti zdržel se, proto to schváleno. A teď Envy 42 pro, proti zdržel se zamítnuto. A teď Agri je před námi. Agri 73. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A teď pozměňovací návrh 277 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 278 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď Agri 75 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 101 U mě je to na stránce 39, takže 101 a ITR 12 pro, proti, zdržel se schváleno. A teď je 102 pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 110. Je to na té další stránce většiny z nás, myslím. 110. E, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 119. Je to o dvě stránky dál. 119. Všichni jste to našli pro? Proti? Zdržel se schváleno. A teď Ekon 12 pro? proti, zdržel se, zamítnuto. A následuje pozměňovací návrh 14, 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď Envy 8 pro, proti, zdržel se, Myslím, že zamítnuto, ale zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď Ekon 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. A pozměňovací návrh 136 omlouvám se, 137, říká předsedkyně, 137 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 138 pro, proti, zdržel se, schváleno. Devat, eh, Agri 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Envy 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď Ekon 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Eko 17 pro, proti, zdržel se. Myslím, že zamítnuto, ale ráda bych to zkontrolovala, takže Ekon 17, prosím. Končím hlasování, je to zamítnuto. A teď Ekon 18 pro, proti, zdržel se. Není to jasné. Musíme to zkontrolovat. Prosím. Končím hlasování. Je to schváleno. A teď trojka pro, proti, zdržel se schváleno. 1, 4, 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto čtyřka pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 144 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď Envy 12 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Envy 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď Ekon 19 pro, proti, zdržel se Schváleno. Pozměňovací návrh 146 pro, proti, zdržel se. Schváleno. A teď pozměňovací návrh 147 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Agri 21 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Ekon 20 pro, proti, zdržel se. Schváleno. A teď Agri 22 pro, proti. Skon, počkáme na socialisty. Agri 22 pro, proti, zdržel se schváleno. Envy 15 pro, proti, zdržel se schváleno. 1, 5, 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď 1, 5, 5 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A zkontrolujeme 155 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Další. Ekon 21 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, Ekon 21. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Takže teď konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen 30 hlasy, 8 je proti a nikdo se nezdržel. Takže blahopřeji zpravodaj. Nikola, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že jsme odvedli velice dobrou práci. Byla to velice komplexní práce, protože zde bylo e, stanovisko mnoha výborů e, k tomuto tématu. Měli jsme specifické kompetence. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům výboru IMKO, všem stínovým zpravodajům, všem ostatním, kteří sledovali tuto velice důležitou složku. Je jasné, že jsme připravili předpoklady pro e, silnější jednotný vnitřní trh, pro lepší ekonomiku, a pro lepší vynakládání prostředků na vnitřní trh v příštích letech. Budeme mít silnější trh, který více odolá v rámci konkurenčního boje, budou mít lepší pozici malé a střední podniky a je to skvělá práce. Teď budeme čekat na vyjádření rady, budeme se snažit najít dohodu a získat prostředky na tento velice důležitý plán. Děkuji vám. Thank you very much. And before continuing, Susanna, I would like, um, because... Děkuji a teď víme všichni, že máme velkou podporu od našeho sekretariátu u všech těch eh, dokumentů, všech bodů, ale chtěla bych teď eh, zvlášť poděkovat eh, Zuzaně, která bohužel nás teď opouští, ale ne tak docela, protože přechází do Evropské komise, takže velké díky, Zuzano, velké díky ode mě osobně a od nás všech za veškerou pomoc a podporu. A my teď budeme potřebovat mm, se budeme zabývat naším dalším hlasováním, mnohem kratším než ta předchozí. A budeme tedy hlasovat o návrhu směrnice parlamentu a rady o aproximaci právních nástrojů, nařízení a správních ustanovení členských států, co se týče přístupnosti, eh, požadavku na přístupnost u eh, výrobků a služeb. Zahajuji hlasování. Ještě dva potřebujeme k hlasování. Končím. Je to schváleno 24 hlasy pro, 3 byli proti, 10 se zdrželo. Takže eh, prosím, Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chci opravdu srdečně poděkovat eh, všem, kteří se na tomto podíleli. Byla to dlouhotrvající práce, byla to práce ohromná a těžká. A na straně Eh, rady došlo k velkým, eh, velmi četným pozitivním posunům. Eh, už to tedy trvalo dlouho, ale musím poděkovat i členským státům a samozřejmě všem kolegyním a kolegům a sekretariátu a také své asistence. Děkuji za to, že jste nebyli proti. Bez zapnutého mikrofonu. Takže teď další hlasování. Jedná se o jednotný eh, celní eh, kód. Pan Selimovič je náš zpravodaj, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen 34 hlasy, dva byli proti, dvě zdržení. Blahopřeji i vám. Chcete si vzít slovo? Ne. Dobře. Takže dalším bodem jsou pravidla o dostupnosti hnojivých výrobků na e, trhu společenství, elektronické hlasování. Omlouvám se, paní předsedkyně, musím patrně, eh, zdá se, něco říct. Okay. So before opening the... Že ještě než zahájíme hlasování, tak bych chtěla požádat komisi, zdali chce učinit ústní prohlášení. Zde k tomuto tématu komise máte slovo. Ano, dobré ráno, paní předsedkyně, a děkuji vám. Beru na vědomí, že jsme byli požádáni, abychom řekli pár slov o eh, usnesení eh, komise před plenárním zasedáním. Já jsem úředníkem, takže nemohu komentovat stanovisko komise před plenárním zasedáním. Každopádně eh, beru na vědomí tento, tuto žádost. Já jsem to také analyzoval v briefingu, který jsem připravil pro komisi před plenárkou, konkrétně před příslušnou komisařkou. Děkuji, bereme toto na vědomí a teď tedy můžeme pokračovat v hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen 630 hlasy, dva byli proti, nikdo se nezdržel. Takže panu Turkánemu blahopřeji. Chcete si vzít slovo? Ano. Takže práce eh, byla poměrně obsáhlá. Nakonec se nám podařilo připravit tento návrh eh, velice zásadního nařízení důležitého pro další vývoj jednotného trhu. Chci poděkovat komisi, eh, stínovým zpravodajům, též paní předsedkyni protože, jak víte, e, to bylo velmi obtížné předsedat e, těm trialogům, jak dobře víte, už to nikdo nezvládá. Chci také poděkovat sekretariátu, který se nacházel ve velmi obtížné situaci. Také děkuji panu e, koordinátorovi Švábovi, který byl vždy po mém boku pokaždé, když jsme měli, jak to říct, neschody s dalšími frakcemi. Dobře, děkuji vám. A před námi je poslední hlasování, které se týká schvalování a dohledu nad vozidly země eh, dělskými a eh, lesními. Prosím, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen 630 hlasy, dva byli proti, takže panu zpravodaji Dantimu blahopřeji. A teď tedy e, většina poslankyně a poslanců je zde. Já bych si e, dovolila další prohlášení. E, Katrin, chtěla bych vám opravdu velice poděkovat za vše, co jste dělala. Nebylo to vždy úplně jednoduché, především v té oblasti autorského práva. Každopádně děkuji za veškerou práci a úsilí, kterou jste, které jste tady prokázala a e, přeji hodně úspěchů ve vaší dalším působišti. Oh, this was an emotional voting. Takže to bylo takové emocionální hlasování, ale my teď budeme pokračovat eh, s těmi zbylými body na pořadu našeho jednání. Okay, so now we continue. Sorry. We continue with... Tak, budeme pokračovat. Konkrétně půjde o zprávu Nikola Dantyho, půjde o agenturu pro kybernetickou bezpečnost. Buďte tak laskaví a buďte stichá. Takže Nikolo, prosím, informuj nás jak to vypadá s vyjednáváním. Prosím. Děkuji. Chtěl bych eh, Ano, je to evidentně příliš emocionální okamžik. Fajn, tak, eh, teď už můžu. Chtěl bych informovat výbor, že po pěti trialozích a zhruba pěti měsících vyjednáváních v posledním týdnu prosinci za rakouského předsednictví se nám podařilo najít dohodu ohledně Evropského aktu pro kybernetickou bezpečnost. Příslušný výbor byl ITRE, jak víte. Náš výbor byl mezi přidruženými výbory, měli jsme sdílené eh, kompetence podle článku 54, konkrétně odstavce 3. Eh, eh, jde hlavně o ten certifikační systém pro informační a komunikační technologie. Kyberbezpečnost je samozřejmě důležitá také pro mandát ENISY, což je agentura EU pro kybernetickou bezpečnost, která musí mít prostředky finanční i osobní, aby mohla fungovat v členských státech v oblasti prevence a zpravování kriz, krizí v případě informač, informatických útoků. My jsme převážně spokojení s výsledkem trialogu a e, s novými opatřeními, které zajistí, že evropský trh bude bezpečnější a spravedlivější. Podařilo se nám prosadit některé zásadní návrhy, které byly schváleny naším výborem, které podle našeho názoru výrazným způsobem zlepší certifikační systém v oblasti kybernetické bezpečnosti zavedení povinných informací u každého druhu služby a certifikovaných produktů, které, což má pomoci spotřebitelům a zvýšit jejich důvěru v tyto produkty nebo certifikované služby. Za další, prevence nebo doložka o, mechaniz, o, o revizním mechanismu v rámci členských států, co se, týká pro, co se týká všech služeb a produktů informačních technologií budou tam doložky, které se budou aplikovat pokaždé, když se bude certifikovat nějaký produkt a nepůjde už provádět ten takzvaný certifikační shopping, to znamená, že si někdo vybere nejvýhodnější podmínky. A pak ještě zde jeden velice ambiciózní krok v oblasti certifikace, tedy povinnost, že produkty a služby, které jsou cílené na kritické operátory, budou podléhat zvláštním doložkám. ten text s těmito, dolož, s těmito doplňky, které se nám podařilo eh, vyjednat, bude po kontrole lingvistů, eh, právníků odhlasováván v březnu na plenárce. Děkujeme, Nikolo. Hodně štěstí se zbytkem vyjednávání. No a to znamená, že teď se můžeme posunout k dalšímu bodu, na toto dopoledne, což je veřejné slyšení. A ne? A pravda, pravda, pravda, my jsme to včera neudělali, ne. Já jsem tady zrovna nebyla. Ano, samozřejmě v první řadě musíme být informováni ohledně toho prosazova, té podpory spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových spra, spra, zprostředkovatelských služeb. Kristal Šaldemoze to má na starosti. A, ano, ano, ano, ano, děkuji. Já bych chtěla vyjádřit své politování nad tím, že jsem zde nemohla včera být. Měli jsme eh, bohužel velké spoždění letů. No, ale jak říkám, toto je pouze informování, měli jsme pouze jedno zasedání v prosinci s rakouským předsednictvím. Máme naplánována dvě další zasedání 28. Eh, ledna a 12. února. Doufejme, že pak už to bude hotové. To první zasedání bylo využito k tomu, abychom si stanovili nebo prohloubili pozici jednotlivých institucí, abychom konstatovali, kde budou třecí plochy vyjednávání. Samozřejmě je před námi ještě dlouhá cesta, ale jsem poměrně optimistická. Řekla bych, že to zvládneme. Ale spoň se k sobě tady přiblížit. Samozřejmě je zde určitá souvislost s těmi eh, klasickými oblastmi, zda v tom mají být operační systémy nebo ne. E, pak tady je otázka rozsahu té harmonizace. Je zde celá řada výzev, ale přesto všechno jsem optimistická, že to zvládneme. Pondělí bude příští zasedání, příští týden v pondělí samozřejmě tady, a pak uvidíme, jak daleko se dostaneme. Doufejme, že tu legislativu k online platformám dotáhneme do konce, protože je podstatné, abychom ten celý online trh mohli lépe kontrolovat a regulovat. Takže, jak jsem řekla, jsem optimistická, ale ještě nejsme u konce. Děkujeme, Kristl. Přejeme hodně štěstí s dalším vyjednáváním. A pak také musíme informovat o další otázce, ta je téma Nikola Dantyho, jde o pravidla a postupy pro soulad s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích a pro vymáhání těchto předpisů. Slovo má Nikola Danty. Děkuji, paní předsedkyně. Máme tři trialogy za sebou. Ehm, jak víte, my jsme tento legislativní text schvalovali už v prvních týdnech září, takže už je to dlouho. Ehm, chceme vypracovat jasnější pozici eh, k této složce, že jak víte, už v roce 2013 se hovořilo o sledování trhu a tehdy jsme nedostali žádnou odpověď ze strany rady. Ve finále díky tvrdé práci rakouského předsednictví se nám podařilo zahájit třístraná jednání, eh, máme už tři, tedy dva za rakouského předsednictví, jeden za rumunského předsednictví. Definovali jsme si, které jsou ty politické a ty technické body, které budou řešit větší část článku. Mm, zjistili jsme, že s radou jsme v podstatě zajedno, ale ještě nám zbývá celá řada důležitých bodů, pro nás naprosto zásadních bodů. Eh, jsou to body, bez kterých eh, tento parlament se neobejde. Například eh, hodnocení mezi členskými státy, přeshraniční spolupráce, eh, pašování a související, tedy padělání a související otázky. Takže to jsou všechno témata naprosto zásadní, jak jistě uznáte. My teď eh, tedy čekáme na reakce rady, uvidíme, jaké budou. Není možné, aby poté, co komise vlastně před rokem předložila text parlamentu, a parlament ho schválil v září. Eh, není možné, že ubíhá tolik měsíců, kdy rada odmítá jednat, protože už jsme skoro na konci legislativního období. My říkáme celou dobu, že jsme připraveni hledat kompromis, ale kompromis, eh, který zachová naše zásadní body, tedy body komise i parlamentu. Přejme si do této poslední fáze, do těch posledních týdnů, ledna a února, ať jsme schopni najít čas a vůli jednat. Doufejme, že rada se odblokuje a že najdeme to nejlepší řešení pro spotřebitele a evropské podniky. Děkuji. Děkujeme, přejeme opravdu hodně štěstí. No a s tím bych teď na 15 minut přerušila schůzi, protože e, veřejné slyšení, které máme v plánu, začne v 10.30, takže se uvidíme za zhruba 15 minut. Děkuji. Okay, good morning. Eh, tak, dobrý den, dámy a pánové. Budeme pokračovat s chůzí Máme zde veřejné slyšení na pořadu jednání. Konkrétně na téma harmonizace jako princip právních předpisů v oblasti jednotného trhu. Cílem tohoto slyšení je zhodnotit fakta a přidanou hodnotu principu harmonizace na utváření jednotného trhu. A zhodnotit také perspektivu do budoucna vzhledem k sdělení komise na téma jednotný trh v měnícím se světě. Budeme mít dva panely na tomto slyšení. Cílem prvního panelu je poskytnout Eh, perspektivu firem a spotřebitelů na harmonizaci EU a probrat praktické výhody, které to přináší. Například možnost přilákat investice, příležitosti, jak eh, expandovat jak napříč Unii, tak globálně a konkurovat na mezinárodní úrovni. Co se týká tedy eh, firem, ale pro spotřebitele jde o možnosti větší volby, a vyšší kvality produktů a služeb za nižší cenu. Cílem druhého panelu je pak zhodnotit roli harmonizace v procesu integrace jednotného trhu a diskutovat s legislátory EU perspektivu a potřebu pro další kroky do budoucna. To zahrnuje diskusi o budoucím rozvoji harmonizovaných standardů, zohlednění eh, výročního pracovního programu komise co do evropské standardizace a nedávné sdělení ohledně harmonizovaných standardů, které definuje eh, kroky, které učiní standardizaci v Evropě efektivnější, splní, eh, splňující výzvy rychle se měnících technologií zohlední vznikající ekonomické trendy a růstové modely a zároveň bude prosazovat synergie s mezinárodními i globálními standardy. Tak a s tím už můžeme zahájit první panel. Máme čtyři řečníky. Nejprve ze strany biznesu. Je tady pan Bertrand z Eurochambers, pak eh, je mezi námi pan Barisas z Business Europe a pan Brücheman z Eurocommerce. Nejprve bych ráda řekla, že ze strany spotřebitelů je tady paní Gojens, generální ředitelka BEUC. Než dám slovo panu Bertrandovi, ráda bych řečníky upozornila, že každý z nich má přibližně 10 minut. Pane Bertráne, máte slovo. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se těch 10 minut dodržet, eh, mám toho hodně, takže to nebude jednoduché. Ale zkusím to. Děkuji vám za pozvání, děkujeme za Eurochambers. Eh, vím, že jsme tady od toho, abychom hovořili o harmonizaci na jednotném trhu, ale má prezentace se přesto jmenuje Budoucnost jednotného trhu. Je to poněkud širší téma, ale zvolil jsem je, protože se blíží evropské volby blíží se konec mandátu komise a tím pádem je podle mě ideální doba, abychom zhodnotili, co se v tomto mandátu stalo a abychom se podívali na to, co by se mělo stát v příštím mandátu v oblasti jednotného trhu, tedy z čeho se lze z posledních let poučit. Nebudu se zaměřovat na konkrétní témata, ale samozřejmě rád zodpovím všechny otázky všech europoslanců, pokud tady přijdou. Takže nejprve ohledně Eurochambers. Zastupujeme většinou malé firmy, ty představují největší díl našeho členstva. Takže malé a střední podniky, jak víte, jednotný trh je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou Evropa představuje. Právě jednotný trh, který není jednotný pouze v názvu, ale také v reálu. Takže obecně jsme pro promyšlenou harmonizaci. Řekl bych, že výhody harmonizace jsou zřejmé a jsou poměrně dobře zdokumentované, takže nehodlám o principu harmonizace jako takovém příliš hovořiti. Před několika lety jsme provedli průzkum, bylo to v roce 2014. Ptali jsme se více než 700 podnikatelů, co si myslí o jednotném trhu, zda je podle nich dost integrovaný nebo ne. 84% odpovědělo, že jednotný trh není dostatečně integrován a to bylo na začátku mandátu aktuální Junkrovy komise. Na tom základě jsme si řekli, že by bylo zajímavé podívat se na to, jaké jsou hlavní překážky pro jednotný trh, takže společně s dalšími stakeholdery a s komisí jsme se zaměřili na to, jaké jsou hlavní překážky pro ně a jaká by mohla být možná řešení pro ty překážky. To vidíte zde. Komplexní administrativa, nepřístupnost informací ohledně pravidel a požadavků, různá národní pravidla pro produkty a služby, různé právní postupy v oblasti smluv, Ehm, otázky plateb a jejich zpětného získání a vymáhání. To jsou hlavní problémy spotřebitelů eh, firem před několika lety. Jedno z hlavních řešení pro ně je vytvořit jednotný online portál. Já si myslím, že takovýto portál, který byl před pár lety navržen, eh, Vlastně komise na to už reagovala, na tuto poptávku, tím, že zavedla tu Single Digital Gateway, což samo o sobě zavádí online procedury a zavazuje členské státy a jejich státní zprávy k tomu, aby eh, jak si povinně dali určité procedury na internet. Samozřejmě to neřeší ty ostatní obavy firem, ty další překážky, jako třeba rozdíly v národních legislativách a v požadavcích a tak dále. Takže ano, to Single Digital Gateway reaguje na určité potřeby, ale je potřeba to vnímat jako doplněk harmonizace. Ty věci jdou ruku v ruce. Musíme usnadnit firmám, aby pochopili, jaké požadavky musí plnit, aby pro ně bylo snazší expandovat do zahraničí a zároveň je jasné, že musíme zajistit, že pravidla budou harmonizovanější tedy minimální harmonizace, maximální harmonizace směrnic a regulací. E, těch postupů možných je celá řada, ale jak říkám, nebudu zabíhat do podrobností. Možná snad na konci mé prezentace. Takže, co udělala Junkrová komise? Jen velice stručně takové schrnutí toho, co všechno proběhlo v oblasti jednotného trhu. Naštěstí komise definuje jednotný trh jako jednu ze svých deseti priorit, tak by to mělo také být. V roce 2015 vydala dvě strategie, strategii pro jednotný trh a e, strategii pro jednotný digitální trh. Což je takové umělé rozdělení, které by se nemělo dít alespoň v příštím období, tedy to dělení na digitální a nedigitální. My vnímáme jednotný trh jako jednu věc, bylo by fajn, kdyby obě ty strategie bylo možné integrovat. Po té, co byly vydány tyto strategie, komise začala vydávat eh, své legislativní návrhy. Nás dnes zajímá, řekl bych, eh, to, co se událo v posledních letech. A eh, rada v březnu loňského roku požádala o aktuální stav celé věci a hodnocení zbývajících překážek na jednotném trhu. To, je eh, tedy, to mělo být tedy sdělení Evropské komise, které pak eh, mělo být eh, zohledněno v prosinci v závěrech rady, což všechno proběhlo mimochodem. Je zajímavé, že v červenci loňského roku 16 členských států požádalo komisi aby vypracovala ambicioznější agendu pro jednotný trh a e, chtěla také větší závazky z členských států. V, té, v tom dopise je zajímavé, ne tedy ten obsah, ten je důležitý, tedy to, že má vzniknout nový závazek vůči jednotnému trhu, ale co je ještě zajímavější, je když se podíváme na to, kdo to podepsal. A ještě důležitější, kdo to nepodepsal a je eh, poměrně varující, že velké členské státy, které by měly mít motorem jednotného trhu, to nepodepsali, konkrétně Německo a Francie. Protože eh, původně ty dvě země byly motorem celé EU. Vlastně pokud se ten motor zasekne, tak budou problémy. A eh, řekl bych, že je potřeba to vnímat z hlediska pokroku a rozvoje jednotného trhu začínáme už ty problémy postupně vnímat. Tedy dochází k takové, řekněme, únavě z jednotného trhu. A když říkám únava, tak je to vlastně únava harmonizace jako takové. A jsou tu i následné efekty, což je pak součástí takové širší diskuse. Je to součást toho, co se děje obecně vzato v politice, eh, to, jak nastupuje populismus a tak dále. Tak, tohle to bylo v tom sdělení tedy ta únava eh, z toho jednotného trhu znamená také absenci výsledků. Vidíme pouze, že 44 z těch 67 legislativních návrhů, které padly ať pro jednotný trh, nebo pro digitální jednotný trh, nebo pro bankovní unii, nebo pro eh, unii kapitálových trhů. Pouze 44 z 67 eh, byly odsouhla, bylo odsouhlaseno třemi institucemi. To je stav k listopadu loňského roku. Eh, asi ten rozdíl vzhledem k dnešku oproti listopadu nebude tak velký. Takže vidíme jasně, že potřebujeme novou krev do žil, aby se tak řeklo. Ehm, to, co je zarážející v různých dokumentech různých institucí, ať už jsou to závěry Rady z prosince, nebo sdělení komise z listopadu, nebo usnesení parlamentu k, jednotnému, eh, k balíčku jednotného trhu, vidíme, že všechny tři instituce se obvinují navzájem eh, právě z, toho, z té absence pokroku a to je velký problém. Je potřeba eh, získat jaksi, nebo obnovit ty závazky, ale není vlastně jasné, jak k tomu má vůbec dojít. Evidentně nemáme dost, eh, řekněme, dovedností nebo ochoty, vůle na straně jednotlivých institucí převzít odpovědnost za to, co se musí udělat. Tak. Eh takže to, že jednotný trh stále není dokončen, je problém. Říkají nám to naši členové nejnověji vlastně v říjnu loňského roku. Téměř 70% z nich říká, že jednotný trh není dostatečně integrován. Takže práce zbývá ještě mnoho. A my to budeme opakovat a opakovat a opakovat, jak to bude potřeba. Ale ono to je vlastně i důležité z jiného hlediska. Já rád zopakuji ta čísla z toho sdělení komise. 183 miliard ročně, to jsou výhody, které by mohly nastat, pakliže bychom pokračovali s integrací jednotného trhu u zboží. U služeb je to ještě daleko, daleko více. Ten balíček o službách byl velkým sklamáním. e-card to byl eh, komplet průšvih. No, Máme jednu excelentní studii, to rád zpropaguji, není to tedy naše studie, ale je to eh, studie Copenhagen Economics, bylo to zadáno čtyřmi členskými státy, mezi nimi myslím Irsko a Česká republika, kde se uvádí tady v té studii, že by bylo výhodné pro všechny členské státy pokračovat v integraci eh, trhu služeb. Jde to vlastně zcela proti tomu vnímání, které občas vzniká, že eh, no další integrace by byla výhodná pouze pro některé členské státy. Ne, tato studie jasně říká, že by to bylo pozitivní pro všechny. Tak, eh, už končím a dovolte mi tím pádem několik doporučení. Jak jsem říkal, nebudu zabíhat do detailu eh, my budeme připravovat nějaký manifest, možná tomu budeme říkat trošku jinak. Každopádně vypracujeme detailnější doporučení v období před volbami i v období po volbách samozřejmě. Ale jsou to všechno věci, které by měla komise a parlament v příštím funkčním období zohlednit. Tedy potřebujeme online a offline pravidla a více je harmonizovat, to je jasné. Je potřeba zachovat dobrou rovnováhu mezi právy obchodníků a spotřebitelů. Máme dojem, že zejména s tím New Dealem pro spotřebitele eh, se příliš kloníme k zohledňování práv pouze spotřebitelů. Potřebujeme řádnou implementaci evropské legislativy, ono je hrozně hezké legislativu vytvářet, ale je potřeba zajistit také i řádnou implementaci. Komise by měla zajistit, jakožto strážkyně smluv, um, daleko více než dnes, že toto bude zajištěno. Je potřeba skoncovat s neoprotekcionistickými opatřeními, vidíme je stále častěji, potřebujeme více harmonizace, méně gold, takzvaného gold platingu a e, potřebujeme lepší regulaci. Ta regulace, to je pro nás zásadní, musí být přátelská vůči malým a středním podnikům. Občas máme dojem, že ty zákony jsou kalibrovány pro zájmy e, e, velkých firm ale nejsou všechny firmy velké, takže i toto je potřeba zohlednit a i toto je tedy potřeba zopakovat. Není potřeba harmonizovat všechno. Jsem si jist, že kolegové z Eurocommerce a ostatní kolegové toto také budou říkat. My si například nejsme vůbec jistí, zda je potřeba harmonizovat oblast eh, pokut nebo sankcí, jako to bylo u omnibusu. Nemyslíme si, že je to potřeba dělat na úrovni EU. To by mělo zůstat na úrovni národní. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji za tuto velice konkrétní prezentaci a dalším naším řečníkem bude pan Barisas z Business Europe. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji za pozvání Business Europe na toto slyšení. Je nám potěšením. Chtěli bychom dodat něco k tomu, co už řekl můj kolega a dobrý přítel z Eurošamber. Především přeshraniční integrace trhu je klíčová pro podniky a to je také jeden z hlavních klidních eh, sdělení, sdělení které bylo eh, nahráno i pro toto slyšení, za což děkuji. Pak je tady další ambice integrování trhu a to se obráží také v usnesení parlamentu z 12. prosince o balíčku o jednotném trhu. To všechno je velice důležité, protože harmonizace určitě může velice svědčit podnikům, protože eh, harmonizace ideálně zajišťuje jeden soubor pravidel, místo abych bylo 27 nebo 28. To je tedy dobrý ideální scénář a tam potom harmonizace vede k tomu, že také to stojí méně podniky, pokud chtějí podnikat v jiném členském státu. A to zase může být velice důležitou hybnou silou hospodářského růstu. A vidíme tady potenciál eh, Eh, jednotného trhu. Už tady byla uvedena čísla předchozí prezentace. To je tedy takový kontext. A máme také studie, která dokazuje, že hodnotové řetězce se stále více stávají evropskými a ne čistě národními. A to také vede k větší efektivitě, která je důležitá pro globální konkurenceschopnost jedno, jedn, Evropy. Tady jednotný trh podle našeho přesvědčení sehrává důležitou úlohu, ale a to je opravdu začátek. Harmonizace Evropské unie automaticky nepřináší takovéto prospěchy můžeme uvést určité příklady eh, nedostatků nebo chyb. Například týká se to prvního balíčku um, o mobilitě při vyjednávání o spolu zákonodárci. Tady například bylo rozhodnutí na úrovni výboru v parlamentu o provozování kabotáži, což by vlastně vedlo k významným ekologickým a ekonomickým neefektivitám, kdy Evropa by vlastně měla převážet spoustu prázdných nákladních vozů z a do evropských členských států, mezi členskými státy státy. Čili tohle všechno se děje, i když eh, ty harmonizační návrhy jistě sledují dobré cíle. Proto chceme říci, že aby eh, jednotný trh z toho těžil, pak eh, harmonizační opatření musí vyhovovat třem podmínkám. A já ty tři podmínky tady rychle uvedu. První je vyjasnění politických cílů. Jak už jsem řekl, harmonizační legislativa jednotného trhu by měla odstraňovat překážky pro podniky a ne vést k fragmentaci trhu. Já začnu dobrým příkladem, Například eh, akt o kybernetické bezpečnosti je dobrým příkladem toho, jak rámec eh, legislativy Evropské unie může dobře nahradit národní systémy, což vlastně snižuje potom rozdrobenost jednotného trhu jako takového to vidíme jakožto dobrý příklad harmonizační legislativy Evropské unie, která je v pořádku. Samozřejmě na straně druhé jsou také ty nové technologie, je jich spousta těch nových technologií. Podle našeho názoru nové technologie by se neměly příliš přesně a podrobně regulovat. Dnes se tomu říká AI, často, to často slýcháme, umělá inteligence. Zdá se, že každý by se k tomu rád vyjádřil. A jak nám se to jeví, eh, řešením není regulování technologie ex ante, ale vytvoření rámcových podmínek, které lze přizpůsobovat změnám, technologiím, technologickým změnám na trhu. Tady bych chtěl jako příklad uvést směrnici o odpovědnosti za výrobky. To vlastně mělo původ ještě v roce 1985, ale myslíme si, že pořád je to rámec, který svět je dobrý pro daný účel, právě protože zajišťuje rámcové podmínky. A tady eh, schvalujeme přístup komise, který, která pravidelně eh, vstupuje v jednání se zúčastněnými stranami. A prostřednictvím výměny názorů se zjišťuje, že současné aký současný rámec odpovídá dnes cílům. Mohl bych uvést další příklady, ale raději bych chtěl se obrátit k našim obavám. Tady už byla zmíněna ehm, minimální harmonizace legislativy pro spotřebiteli. Tento minimální harmonizační příklad přístup opravdu vede potom k obavám o fragmentaci jednotného trhu a trošku nás neklidňují některé nedávné vývoje, kdy vlastně ta plná harmonizace eh, se trošku staví na vedlejší kolej novými návrhy, které přicházejí. A netýká se to jenom nákladům, které mohou být vyšší pro podniky, pokud budou muset dodržovat různá pravidla. Je to také o investicích, o e, pracovních příležitostech. Pokud tady nebude jistota a fragmentace, tak samozřejmě to ovlivní i investiční rozhodnutí a v posledu to má e, dopad i na tvorbu pracovních míst. To je tedy ta první podmínka která podle našeho názoru musí být jasně splněna, tedy jasné cíle. Druhá podmínka. Národní legislativa pro implementaci by ideálně neměla vycházet, jít za rámec požadavků Evropské unie. To umožňuje minimální harmonizace, to si uvědomujeme, už jsem se toho dotkl. Ale pak je tady také to takzvané pozlátko pokud jde o jiné akty v rámci EKI úplné harmonizace. Čili tyto praxe toho pozlátka musíme řešit. Tady bylo sdělení komise z listopadu o jednotném trhu a to nás těší. Příklad. Nařízení GDPR Všichni si uvědomujeme, že to má nastavit globální standard, ale zároveň vidíme, že v jednom členském státu se eh, to transponuje prostřednictvím legislativního aktu, který obsahuje 600 stránek, což je něco neuvěřitelného. Evidentně by se to nemělo dít, vzhledem k tomu hlavně, že se jedná o nařízení. Navíc eh, některé členské státy eh, na národní úrovni dávají jistá vodítka a v tom smyslu pozorujeme různé přístupy, různé interpretace GDPR a to zase vede k tomu, že se často eh, velice odlišují pokyny, které existují na národní úrovni, čili implementace. To je velmi důležitá věc a proto tedy Business Europe velice prosazuje větší transparentnost transpozice a implementačních opatření. A ta třetí nezbytná podmínka, která podle našeho názoru musí být splněna, pokud chceme, aby harmonizace byla úspěšná, a její další účinky. Myslíme si, že ideálně harmonizační opatření by tak či jinak měly vést nakonec konvergenci prosazování, provádění. To je totiž velice důležité pro podniky, protože chtějí dodržovat pravidla a hodně do toho investují. Proto fair play, fairová hra na trhu je důležitá a myslíme si, že komise by se měla maximálně snažit, aby posilovala spolupráci mezi správami, administrativami členských států, tak aby prosazovala prosazování se provádělo na základě vzájemné konvergence. Jedná se tedy o dohled nad trhem, aby tady byla zase konvergence. Doufáme, že spolu zákonodárci nakonec v tomto směru dospějí k vyváženému a dobrému rozhodnutí a doufáme, že i tato e, podmínka bude legislativně splněna. Děkuji mnohokrát, já jsem se omezil na tyto tři podmínky. Děkuji mnohokrát, to bylo jasné, takže teď ještě přejdeme e, k panu Brachmanovi z Euro, Brchman e, z Eurocommerce. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem si připravil pál sajdu, ale obě, mohu se obejít i bez nich. Jenom snad stručný úvod o Eurocommerce vlastně představujeme hlas eh, maloobchodních kupních firm. Ve Evro... Jedná se o maloobchodní, velkoobchodní firmy. 29 milionů lidí je zaměstnáno v tomto odvětví a máme členy v 31 eh, státech a tak abych to trošku sestručnil a eh, zaměřím se na prospěch jednotného trhu, na omezení harmonizace a na oblasti, kde je možné věci zlepšovat. Takže Samozřejmě, že maloobchodníci i velkoobchodníci jsou šampiony jednotného trhu a myslím si, že jim jde o nejlepší kvalitu, nejlepší ceny pro eh, produkty. A my vlastně představujeme také značnou část přeshraničního obchodu. My tedy vidíme jasné výhody harmonizace. A myslím si, že studie, kterou uváděl můj kolega, ukazuje, že pořád eh, je třeba dále integrovat právě z tohoto hlediska. Pokud jde o spotřebitele, ty teď snadněji mohou nakupovat eh, přeshraničně, je tady lepší ochrana spotřebitelů, jsou lépe informováni, lépe se řeší jejich stížnosti. Když se zase podíváme na harmonizaci pro eh, malou obchod a velkou obchod, je tady větší právní jistota je, eh, a stejná pravidla vlastně platí na jednotném trhu a díky tomu se snižují náklady na dodržování předpisů. Ale možná, že vůbec nejdůležitější je společný eh, evropský rámec pro bezpečné produkty. Konvergentní pravidla nebo zbližující se pravidla na evropské, v celé Evropské unii vyvedou také k lepší informovanosti spotřebitelů a větší bezpečnosti. Možná, že si všichni vzpomínáte na vlastní eh, zprávu Evropského parlamentu náklady eh, na to, kdyby se toto neprovádělo. Eh, možná, že se eh, jedná o náklady tedy o 700 51 miliard dolarů a z toho 681 miliard dolarů by bylo, kdybychom dále dokončovali trh pro um, produkty a služby. A nakonec by to znamenalo 4 HDP Evropské unie. To znamená, že vidíme jasnou výhodu další harmonizace, protože to byly uvedeny náklady, které by to znamenalo bez harmonizace. Čili když víme, jaké jsou přínosy, tak se si možná můžeme říct něco i o omezeních. Z našeho hlediska se nám to někdy jeví tak, že nikoliv eh, každý návrh je vždycky potřebný a vhodný. Myslíme si, že vždycky by tady eh, mělo být základem harmonizační legislativy snažení o vylepšení, zlepšení jednotného trhu. Čili nejedná se jenom o nějaké specifické zájmy. Musíme si hlavně vždycky definovat přeshraniční záležitosti. Mohu uvést například eh, povinné označování produktů eh, v rámci bezpečnostního balíčku. Je to starší příklad z roku 2013. Ono se to zavedlo bez patřičného vyhodnocení dopadu a také nedávno UCPP, tedy otázky dvojí kvality, se nedávno řešily zase bez patřičného vyhodnocení dopadů. Tady si myslím je co zlepšovat. Pak je tady druhé omezení a to je spojeno s eh, omezením, eh, prosazováním a výkladem evropské legislativy, protože harmonizace nebyl, by nebyla k ničemu, kdyby se ta pravidla neprosazovala a neuplatňovala. Funguje to eh, dvojím způsobem. Komise musí zajistit, že členské státy budou pravidla uplatňovat a to zase členské státy musí na svém území zařídit prosazování členských států by mělo být takové, aby se vytvářely rovné podmínky. Máme ovšem různé právní systémy a členské státy samozřejmě mohou provádění si uspořádat podle vlastních potřeb. Ale pokud je členský stát, který něco prosazuje hodně jasně, hodně silně, hodně výrazně, takže to vytváří až břemeno eh, pro eh, podniky, pak to naopak to mezi mezeru bránící efektivnímu um, obchodu bude prohlubovat. Proto si myslím, že je tady třeba větší koordinace a spolupráce členských států. Zase jako příklad mohu uvést eh, směrnici o službách. Myslím si, že k tomu nemusím nic dalšího říkat. Eh, v roce 1916 Evropský soudní dvůr vytvořil k tomu zprávu, která byla docela tvrdá v tom smyslu, že řekli, že eh, se to provádí eh, s opožděním a eh, také tam zajistě eh, navrhují například postup pro revize. Pak na základě některých dokumentů komise se odhadovalo, že zisk je něco mezi 0,5 až 0,8 ale zatím to bylo jenom pár desetinek procenta, protože členské státy tuto směrnici patřičně neuplatňují. A a myslím si, že to také jasně uvidíme, když se podíváme na studii eh, z Evropské komise o eh, maloobchodu z roku 2016. I eh, členské státy a její orgány různým způsobem regulují obchod, maloobchod, mají různé požadavky na autorizaci, různé mezní hodnoty na základě velikosti například. Musí se dělat ještě další, například posuzování dopadů. Pořád jsou něk- se dělají některé texty, které se dělat nemají, postupy jsou často velmi složité, nejsou transparentní, trvá to dlouho a často ty postupy nejsou vůbec jasné. E, my, už byla e, předložena řada stížností z našich strany e, proti členským státům, protože si myslíme, že porušují svobodu podnikání po, z povodu provozoven, které u nich fungují. A vracím se k tomu, co už jsem říkal předtím o SMU postupu. Myslím si, že to je dobrý začátek pro to, aby bylo možné zlepšit eh, implementaci eh, směrnici o službách. Ale bohužel v posledu eh, členské státy se hlavně zajímaly o to, které, co je vyjato z povinnosti, oznamovací povinnosti komisy. A komise by měla aktivně začít uplatňovat postup postup notifikace, tak jak je vytvořen a asi by měla obeslat všechny členské státy dopisem a zeptat se jich, zda v roce 2018 nepřijali náhodou nějaký zákon, který měl být notifikován. A měli by asi i vypracovat nějaká doporučení, kde by se ukázalo, jak to mají členské státy dělat, jak plnit tuto notifikační povinnost, kterou třeba plně úplně neplní. A pak je tady další věc, které které bych se chtěl věnovat. A to je minimální versus maximální harmonizace. Myslím si, že tady jsou vždycky jasná pro i proti v obou případech. A když se podíváme na to, jak si věci dnes stojí, tak někdy je docela těžké, aby členské státy dospěly k dohodě, čili plná harmonizace se jakoby stále vzdaluje. Ale samozřejmě, že právě ta přináší největší eh, prospěch podnikům a možná, že by to mělo být také provázáno eh, s nedávným posouzením komise jednotného trhu. Eh, musíme se na to podívat a odvážně jednat, protože jestliže chceme opravdu jednotný trh, pak bychom měli před, eh, jak si eh, více spolupracovat a mm, i když jsou tady taková obtížná pravidla, jednotlivá. Harmonizace je samozřejmě jenom jedním z mnoha nástrojů, které je možno uplatňovat. A nejasnější alternativou je například vzájemné uznávání neharmonizovaných produktů. A v tom smyslu tedy není třeba vždycky dobře dále harmonizovat, pokud se to dá dělat na úrovni členských států. Ale pokud je o vzájemnou, eh, vzájemné eh, uznávání, nevždycky se to patřičně uplatňuje. Čili si myslím, že Evropský parlament by to měl eh, podrobně sledovat. Také vidíme, že členské státy zavádějí mnoho národních předpisů, a e, třeba je to hodně opravdu ve veřejném zájmu, ale někdy se to dělá až příliš snadno. Čili je tady velké množství e, rozšiřující se množství e, národních pravidel a předpisů. Někdy by bylo třeba se zamyslet za to, zda jsou pořád aktuální. Možná, že některé jsou už zastaralá, ale pořád platí. A velice doufáme, že teď dojde k, k zlepšení. A v neposlední řadě eh, bych zmínil možnosti dalšího zlepšování já už jsem předtím hovořil o tom, že zákony samozřejmě mají být vhodné a potřebné. Snad bychom měli mít lepší guideliny pro regulování a jimi by se měly řídit všechny instituce příslušné zabývající se rozvojem jednotného trhu. Lépe by se mělo posuzovat, kdy je třeba minimální, kdy je naopak vhodnější maximální harmonizace. A jak už bylo řečeno, to pozlátko by se nemělo mělo dávat. Potřebujeme samozřejmě také lepší provádění a implementaci evropských zákonů, že tady jsou velké překážky právě v oblasti produktů a služeb. Členské státy a komise vlastně často nesledují ani vlastní pravidla, což narušuje důvěru občanů i podniků. Pokud se podíváme na alternativy, pak se domnívám, že větší spolupráce a výměna na úrovni členských států by mohla pomoci, protože to by mohlo zvýšit důvěru. A k tomu není nezbytně nutná nová legislativa, ale určitě je to něco, kde by se vedení mohla ujmout komise. A také by třeba nebylo nutné, eh, eh, nebo bylo by možné eh, odstranit některé zbytečné nové testování, které zbytečně zvyšuje náklady. Tím bych skončil. Děkuji. A teď dáme slovo spotřebitelům. Tady máme e, řečníci, paní Gojens. Děkuji, paní předsedkyně. E, já se omlouvám za určité drobné chyby. Každopádně musím říct, že e, harmonizace na unijní úrovni e, hodně e, pomohla ochraně spotřebitelů a jsou tady velmi silné, silná opatření ve prospěch spotřebitelů. Mohu tady uvést několik příkladů a velmi často říkám kolegům z třetích zemí, ať už je to Kanada, Austrálie, Japonsko či Spojené státy, e, že Evropská unie, Evropa jsou, je nejbezpečnější místo k životu, co se týče e, kvalitních potravin, ochrany spotřebitelů, co se týče složení potravin a tak dále. Takže s tím můžeme být spokojeni. Na druhé straně ovšem je nevýhodou, e, že evropští spotřebitelé toto nevědí. My jsme připravili takový fact sheet na našich webových stránkách je k dispozici. Unie zajistila spotřebitelům ve svých členských státech lepší bezpečnost, lepší výběr, lepší práva. Neměli bychom snižovat tento velmi úspěšný příběh. Chtěla bych také reagovat na kolegy z Eurochambers a Business Europe ta vyváženost eh, není jednostraná. Když se podíváme na kyberbezpečnost, tak je to velmi úspěšné pro, podní, eh, pro jednotný trh, ale pro podniky je to něco jiného, protože tady eh, si musíme eh, uvědomit, že pokud žijeme jako spotřebitelé v kyberprostoru a jste závislí na tom, co podniky udělají pro eh, nějaké pro bezpečnost této oblasti, tak byste neměli být závislí na dobré vůli těch podniků a to je zatím ta situace Prostě je tady směrnice, která je údajně v pořádku. No já říkám, že ne, protože ona se zabývá pouze fyzickými výrobky a ne eh, nehmotnými. Eh, tady je vlastně otázka interakce zboží a softwaru, eh, tady to, ten digitální prostor, na to se musíme více zaměřit. Co je také velmi důležité, je, že harmonizace je dobrá pro spotřebitele, když je přijatá na té nejvyšší možné míře ochrany. A v posledních letech nám e, situace prokázala, e, že e, velmi dobře funguje, když se Unie nechá inspirovat těmi nejlepšími možnými postupy ze strany některých členských států. Měli jsme tady prostě legislativu už z 90. let, která ovšem byla konkrétně inspirovaná francouzským příkladem. To byl velmi dobrý e, příklad. V tuto chvíli tady zatím není iniciativa v této oblasti, ale komise e, e diskutuje o investiční oblasti a o těch e, nejlepších postupech, které existují třeba ve Spojeném království, v Nizozemí a tak dále. A teď, když se máme e, zabývat minimální harmonizací versus plnou harmonizací, tak harmonizace nebere v úvahu situaci, že v některých členských státech máme vyšší úroveň ochrany a že by tedy harmonizace vedla k redukci harmonizace v některých zemích. To je třeba e, vzít eh, na vědomí, protože to by znamenalo snížení kvality pro některé spotřebitele. Takže by to mohlo vést i k protiunijním náladám a k určitým resentimentům a populismu. A to jsme zaznamenali v roce 2016, eh, když eh, vlastně došlo k tomu, že nařízení eh, tehdy přijatá byla třeba v nižší úrovni ochrany než to, co existovalo v některých členských státech, konkrétně v Dánsku. Takže solidní systém eh, nás v tomto směru činí také silnějšími na mezinárodní eh, úrovni a nemůžeme si jen tak nechat něco diktovat. To je tak trošičku teď ta tendence v obchodování. Pokud jste sám a osamocen, no tak si na vás každý dovolí, zatímco pokud pokud Unie funguje jako blok, tak skutečně e, může e, více čelit některým, dejme tomu, agresivnějším obchodním partnerům a může být také e, produktivní, proaktivní, tvořit, stanovovat ty nejlepší možné standardy, které se, dejme tomu, objevují teď v digitálním obchodu, v takzvaném e-commerce a jsou to normy, které jsou prostě velmi i přátelské eh, k spotřebitelům. Eh, to, co tady eh, už řekli předřečníci, je, že tady prostě je na stole otázka buď plné či částečné harmonizace. Když se to tedy odehrává na té nejvyšší úrovni ochrany, tak je to samozřejmě velmi dobré pro spotřebitele, pro zvýšení jejich důvěry. Může to být také aktivováno tím, že tady bude existovat větší objem eh, legislativy. To je také otázka eh, v tom případě té směrnice o digitálním obsahu. Eh, tady v některých členských státech nebylo eh, v tomto směru eh, nic. Tady eh, jsme hodně postupili a musím říct, že se obě hodně osvědčila ta, to, ta práce s těmi nejlepšími možnými postupy. A potom jsou tady i další dobré příklady když harmonizujete něco, co již je pokryto legislativou, tak to je jedna situace. Ale já bych eh, ráda chtěla trochu spochybnit to, co eh, bylo řečeno. Ono to nevede eh, k fragmentaci. On totiž ten trh už z kraje je fragmentovaný. Minimální harmonizace vlastně eliminuje tu fragmentaci, ale užívají, využívají prostě umožňuje to eh, členským státem, státům, aby si utrželi určitou úroveň, která jim vyhovuje a eh, tam, když, dejme tomu, se eh, jednání zablokují, protože nikdo se nechce vzdát svého legislativního Eh, obsahu, tak eh, minimální harmonizace nám připadá jako dobrá cesta ku předu, pokud už je v členských státech soubor eh, těch spotřebitelských aký. Tam už se pak dá potom na něčem stavět a můžeme v tomto směru jít ku předu. Ne vše musí být harmonizováno. Měli bychom e, se snažit e, o harmonizaci, ale nemělo by to být za cenu snížení stávající ochrany spotřebitelů. Pak jsou tady ještě určitá čísla, která předřečníci zmínili a e, otázka nákladů, e, ochrany spotřebitelů a e, fragmentace. Toto nejsou naše údaje, ale údaje z REFITu, to znamená údaje od komise, abych to zestručnila, ukazuje se, že co se týče ochrany spotřebitelů, já teď nehovořím o DPH nebo nějakých dalších regulačních rámcích, ale legislativa pro ochranu spotřebitelů, když není plně harmonizována, tak tam potom e, jsou ty náklady velmi nízké při e, těch e, harmonizacích a přitom podnikatelská sféra to zmínila jako jeden z největších překážek. Co tady také zaznamenáváme, je, že e, podniky kritizují minimální harmonizaci jako nástroj, říkají, že to vede k fragmentizaci, ale zároveň jsou také proti přijetí plné harmonizace na té nejvyšší úrovni, takže to je určitý přístup, který by se možná měl e, přeměnit. A poslední e, slide. My také souhlasíme s tím, že harmonizovaná legislativa bez eh, aproximace těch eh, dalších prováděcích předpisů eh, nestačí. Takže my musíme tu harmonizaci jednotného trhu přesunout ještě také na další úroveň, učinit ten další krok a harmonizovat ty prováděcí předpisy. Jsou tady určité iniciativy, například tu síť Eh, spolupráce eh, v oblasti spotřebitelů CPC, ale je tady obrovské pole pro zlepšení nejenom teoretické, ale i praktické, tak aby se lépe vyměňovaly ty eh, informace a postupy o koordinovanější práci a to by celé vedlo k další vyšší koordinaci. Takže děkuji vám, děkuji všem řečníkům v tomto prvním panelu. A teď eh, bych ráda požádala naše poslankyně a poslance, zdali mají nějaké připomínky, dotazy a tak dále. Děkuji paní předsedkyně, děkuji všem řečníkům za jejich prezentace já jsem si tady trochu podíval, povídal se svým sousedem, který hodně eh, dobrou práci odvedl na směrnici Omnibus a Eh, nevím, jak eh, chcete strukturovat eh, tu naší výměnu názorů. Já mám krátké dotazy, ale zajímaly by mě, zajímaly by mě odpovědi od všech účastníků panelu, takže já se rád přizpůsobím, až mi řeknete, jak mám postupovat. Moje otázka ke všem řečníkům je toto co je nového v těch vašich příspěvcích dnes. Protože já mám do určité míry pocit, že hodně z toho, co jsem dnes od vás slyšel, vlastně nové není. A my si možná musíme klást otázku, zdali naše odpovědi by se v tom případě měly Eh, nějak měnit. Eh, je to možná eh, takový jenom první dojem, ale já se ptám opravdu, zdali v těch vašich příspěvcích dnes je něco nového oproti tomu, co jsme slyšeli v první části volebního období. Možná, že je to celé odůvodněné, protože tady existují argumenty, které to podpírají. Eh, možná, že některé ty argumenty kolegové a komise eh, nedokázali pochopit. A nebo je to tak, že naše argumenty prostě nejsou vždy aktuální a nereflektují realitu. To je první dotaz. A druhá otázka je skutečně e, seriózní e, rozdělit náš přístup mezi ochranu spotřebitelů na jedné straně a ochranu jednotného trhu na straně druhé. A já za sebe říkám ne, protože tady se lidé seznamují s novými e, aspekty a když nevezeme třeba v úvahu informační systémy pro účastníky letecké dopravy, no tak tady prostě není možno Eh, postupovat dál a je to prostě proto, že e, členské organizace, e, organizace v členských státech mají možná příliš silné slovo a e, není tam dobrá vůle, ale já vám říkám, nezdá se mi, že je rozumné ten přístup rozdělovat v jednotlivá odvětví. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, a to je zase skutečná otázka, myslíte si, že ta nová struktura komise s místo předsedou, který má celkovou odpovědnost a potom eh, komisařů s jednotlivými portfolii nám pomohl, a pravděpodobně nepomohl, protože vy jste všichni potvrdili, že jsou tady problémy s vnitřním trhem a eh, že tedy tento nový eh, způsob struktury komise spíš zabraňuje postupu, pokroku i v té naší oblasti, protože se tam vlastně tříští ty pravomoce na úrovni předsedy komise, místo předsedu tak dále. Já mám ještě další otázky, ale v tomto kole ještě jedna poslední. Jak eh, můžeme eh, se hájit proti té vlně populismu? Jak tady přijít s jednoduchými důvody, proč větší eh, harmonizace a kolega z Eurochamber nám k tomu řekl velmi zajímavé věci, ale jak toto všechno sloučit do nějaké jednoduché jednoduché e, odpovědi tak, aby lidé e, okamžitě pochopili, proč je to dobré. E, my uvnitř EPP o tom diskutujeme a jeden argument, který bychom možná mohli i nadále užívat, je ten argument byrokratické zátěže. Protože pokud můžete lidem vysvětlit to, že většina Eh, členských, eh, většina podniků musí dávat eh, zboží, dodávat zboží do 27 členských států, pokud Británie skutečně odejde, tak je mnohem jednodušší to mít plně harmonizováno, než mít jednotlivých 27 souborů pravidel. Takže asi tolik to je první vlně otázek a opravdu by mě zajímaly odpovědi od všech účastníků panelu. Děkuji Andreasi a jak bylo řečeno, dáme všem prostor, aby mohli odpovědět. A teď Pascal, nevím, jestli máte nějaké dotazy. Um, děkuji. No, já mám také se zkušeností v posledních tří let otázku, která je na všechny, konkrétně snad na eh, svaz eh, ochránců spotřebitelů. Konkrétně je to tato otázka. Máme-li, eh, potřebujeme-li nějaký vědecký důkaz k celé té věci. Eh, zda by nebylo tedy lepší mít v některém členském státě vyšší ochranu spotřebitele a spotřebitelům se navrhne, eh, podívej, spotřebiteli, eh, tvá, v jednom členském státě řekneme, tvá ochrana spotřebitele zde se poněkud sníží, ale za to ji budeš mít schodnou v celé Evropě. Zdá by toto nebylo rozumnější, než když třeba eh, v některém členském státě máme vyšší ochranu spotřebitele, tak vlastně nelze pak harmonizovat napříč celou unii a tím pádem je to celé fragmentované. Já se chci tedy zeptat, zda máme nějaké studie nebo vědecké názory, vědecké odhady a tak dále, které by dokládaly to, že u spotřebitelů to zachování tohoto jednoho pravidla je lepší než když by spotřebitelé měli pravidla, která jsou stejná eh, v celé EU a tím pádem těm spotřebitelům otevírají celý ten trh se stejnou úrovní ochrany spotřebitele. A které tím pádem zajišťují jeho ochranu všude, protože ta pravidla zná, spíš než to, že ve své zemi má tu o něco vyšší ochranu, ale všude jinde se pak musí informovat, zda třeba náhodou ta pravidla nejsou o něco, e, e, ne, nejsou poněkud jiná, respektive nižší. Jakým způsobem můžeme vést jednotný trh k jednotnosti? když vždy narazíme na argument, že někde je to nebo ono o něco vyšší a tím pádem nelze dělat nic. já vím, že tady máme celou řadu úrovní, ono se nám to velice často stává v trialozích, kde nám rada dělá přesně toto. A to vede k tomu, že situace je pro podniky, pro spotřebitele, vzhledem k aplikaci té minimální harmonizace nezlepšující se. My se snažíme krok za krokem posouvat věci k lepšímu, ale já k tomu přistupuji velice kriticky, protože ve finále to není horší jen pro podnikatele, ale také pro spotřebitele. My máme spotřebitele chránit. Andreas má pravdu. A podniky eh, vlastně by nemuseli řešit tu rozdílnou situaci, spořili by tak peníze a to by podle mě mohlo zvýhodnit produkty na trhu a tím pádem spotřebitel na tom bude také lépe, protože bude mít na trhu spoustu produktů za lepší cenu a bude znát svá práva kromě toho. Nebylo by snad toto optimální situací? Spíš než trvat na tom jednom pravidlu, které je možná o něco lepší. Nebylo by lepší říct, akceptujeme pravidla, která jsou eh, o něco, řekněme, nižší a budeme se snažit je harmonizovat. Já bych rád ty argumenty ještě jednou slyšel. Možná mi někdo odpoví, no dobře, tak pak musíme všechna pravidla stanovit podle úrovně toho nejvyššího, ale to je prakticky zkrátka neproveditelné. Vždy jde o kompromis mezi tím nejnižším a nejvyšším a mně připadá, že právě ta střední cesta je to, na čem bychom se ve finále měli shodnout. Děkuji, Paskale. Takže kdo další eh, by se chtěl ještě něco zeptat? Eh, já eh, s dovolením bych se vzala slovo osobně. Za prvé musím říct, že tady se podle mě jedná o sdílenou odpovědnost a tak trochu to vypadá, že všichni hážou tu odpovědnost na ty druhé z podnikatelské strany na instituce, z parlamentu zase obráceně. Myslím, že bychom se měli snažit eh, spíš společně se na to podívat, spolupracovat při řešení tohoto, parlament, eh, tohoto problému. A my jako parlament eh, E, prostě e, se díváme na návrhy komise. Komise přichází e, s svými návrhy sem do parlamentu a parlament je velmi progresivní v celé řadě oblastí, třeba v energetice, ale tam, kde se jedná o věci jednotného trhu, tak určité ochranářské tendence se začnou projevovat a já myslím, myslím, že to je skutečně škoda. Nám takto mizí před očima příležitost eh, ty změny realizovat, uchopit eh, tu situaci. Myslím, že je také pro podnikatelské eh, partnery důležité, aby hovořili nejenom s radou, s členskými státy, ale také s námi protože je to i pro jejich dobro, je to také dobré pro Eh, naše, naše voliče, eh, takže podnikatelská eh, sféra by nám měla víc představit eh, ty mm, výhody, které to eh, představuje, ty eh, změny, o kterých hovoříme. Jsou tady nějaké číselné údaje? To se ptám. My také od Evropské komise tady vidíme, dejme tomu, určité údaje v tom smyslu, že HDP by se mohlo zvýšit o tolik a tolik, nám říká komise, ale dá se to nějak celé uvádět, dejme tomu, v počtu pracovních míst? míst, to by možná všechno trošičku zkonkrétnilo a ještě k tomu prosazování, tak tady se domnívám, že by každý na sebe měl vzít svou odpovědnost a Eh, velmi často eh, odpovídám, eh, či kladu otázky Evropské komisi, kde jsou problémy s prosazováním určitých právních norem v některých členských státech a ono je to dost svízelné, protože samozřejmě jsou tady takové ty staré příklady třeba Francie, Eh, která má určité specifické eh, situace. Eh, týká se to, dejme tomu, těch lyžařských instruktorů. Zrovna v tomto směru komise má pořád ty stejné odpovědi a já si myslím, že je trochu na čase, je nejvyšší čas na ty členské státy začít více tlačit, protože máme opravdu, je opravdu na čase, abychom přestali jenom prostě produkovat legislativní návrhy, ale aby byly tyto nástroje také prosazovány a je třeba tady ukazovat eh, na velmi konkrétních příkladech, že to všechno všichni vnímáme velice, velice vážně. Takže eh, teď dám slovo našim panelistům, nejprve tedy zástupce Eurochambers, pan Bertrand. Děkuji, paní předsedkyně. No, já si myslím, že všechny ty otázky, které tady poslanci, poslankyně E, vznesli, jsou velice pertinentní a je tady milion dalších otázek. Já e, nevím, jestli e, mohu, dokážu poskytnout nějaké jednoduché, jasné odpovědi. My sami ty odpovědi hledáme, měli bychom je hledat společně, především teď v období před volbami, ale tak alespoň několik bodů. Jistě by se dalo udělat víc, ale to je věc nás všech, je to naše společná odpověď odpovědnost. Měli bychom dělat víc v té osvětě. Měli bychom víc eh, prokázat eh, v těch našich volebních eh, obvodech, že se věci realizují. Komise, komisi se řada věcí daří, ale my to musíme více prezentovat. To je první věc. Za druhé, Eh, nařízení založené na určitých eh, jasných průkazných eh, faktech je také důležité. Je prostě třeba být schopni ukázat, proč na sebe bereme určité iniciativy. A to je samozřejmě úkol komise. Oni dělají studii o dopadech, takže tam pak prokáží to odůvodnění, proč se z některé věci přechází na jinou, proč se prostě některé iniciativy musí realizovat, protože představují přidanou hodnotu pro E, ty, kteří jsou vázáni těmito novými předpisy. K té osvětě, k tomu uvědomění si těch věcí, tak tady si myslím, že to má skutečně nesmírnou, eh, nesmírný význam. My jako podnikatelské organizace jsme často překvapeni tím, jak tady máme eh, před sebou lidi s nedostatkem eh, znalostí o některých základních věcech, které vlastně by měly platit už celé, celá léta. Často prostě to, i to vzájemné uznávání konkrétně není předmětem nějakých hlubokých znalostí, spíše naopak. A abych eh, odpověděl panu Arimontovi, tak eh, co eh, je velmi významné, je ta otázka právní jistoty. Ať už je teda minimální či maximální harmonizace, no, o tom můžeme hovořit, jako můžeme tady vést akademické debaty, ale prostě Eh, je tady otázka harmonizace nejenom pro eh, jednu tu kategorii, dejme tomu spotřebitele, no tak o tom se dá diskutovat, ale právní jistota eh, to je prostě zásadní blocking, GDPR, to jsou věci, které již od konce loňského roku platí a teď uvidíme, jak se to vyvine. Pravděpodobně dojde k nějakým eh, případům, k nějakým eh, soudním sporům a pak se to zase posune dál. Takže právní jistota to je jedna z nejvýznamnějších eh, věcí. A Eh, ohledně toho, co bychom mohli dělat, eh, no tak je to přece politika eh, založená na důkazech a pokud nebudeme jednat, konat, tak se sníží produktivita a Copenhagen Economics vedli studii, ohledně produktivity v oblasti služeb, která pokulhává v dalších těch blocích, jako jsou Spojené státy či jinde, jsou na tom lépe, takže pokud se něco nezlepší, tak se, tak prostě budeme chudí nakonec, protože se ztratí konkurenceschopnost a e, prostě když nebudeme jednat, konat, tak schudneme. Takhle to je jednoduché. A teď e, prosím pan Barisas z Business Europe. Díky, díky za ty otázky. Já se pokusím v odpovědích, eh, odpovědi se zaměřit na obě eh, skupiny otázek. Nejprve tedy, co je nového v tom, co jsme řekli. 90%. Eh, ne, ale 10% tam bylo nového. Eh, proč tedy 90% eh, je stejnou, stejným obsahem? Je to velice jednoduché, protože sdělení komise z listopadu na to odkazuje. Tam je řečeno, že tam prostě není, že tam prostě nejsou, nejsou výsledky věci, na kterých se zúčastní zúčastněné strany shodly před časem, eh, tak nepřinesly ty výsledky, nebylo tam konáno. Komise také eh, ukazuje na tom, že se tady znovu objevují určité bariéry. Takže bariéry se neobjevují pouze v těch nových oblastech, jako třeba digitální eh, obsah, ale i také v těch klasických eh, oblastech jednotného trhu. I tam se začínají objevovat eh, bariéry a to je vážné, velmi vážné varování. To znamená, že totiž dochází k určitým vývojovým tendencím, které jakoby zpomalují či uzavírají ten jednotný trh. Takže to je těch 90%, protože vlastně vlastně e, stejných s tím původním prohlášením, protože ta situace taková je. A chtěl bych se vrátit ještě k té spotřebitelské legislativě, k tomu, co jste e, řekli o minimální harmonizaci opatření minimální harmonizace snižují fragmentaci, říkáte, já bych eh, nesouhlasil, já bych to řekl jinak. Opatření minimální harmonizace legalizují eh, fragmentaci na eh, unijní úrovni, vytvářejí z fragmentace něco legitimního a z perspektivy podniků by toto nemělo být cílem legislativy jednotného trhu. A teď eh, k těm deseti procentům, eh, ty nové věci eh, v tom, co jsme řekli. Tady bych se vrátil k svému příkladu toho aktu o kyberbezpečnosti. Rychlost, jakou se nové technologie a ekonomie vyvíjejí, samozřejmě si vyžaduje své. A tady proč se nám jeví eh, akt o kyberbezpečnosti jako úspěšná věc. Existuje tady robustní mechanismus pro srovnávání eh, rukou všech zúčastněných stran, tak, aby bylo možno reagovat na tu velkou eh, rychlost, se kterou se projevují hrozby v oblasti kyberprostoru. Dnes Prostě ty, eh, ta osvědčení produktů či eh, služeb eh, eh, jsou jeden den vydávána a druhý den eh, se může ukázat, že v oblasti kyberbezpečnosti už ta osvědčení neplatí, protože vznikly nové algoritmy, ta rychlost je tedy zásadní a proto musíme, musíme mít flexibilní regulační rámec, ze kterého bychom mohli všichni těžit a všichni mohli rychle a správně reagovat na ten rychlý vývoj. A podniky, které poskytují ty služby a dodávají ty výrobky v téhle oblasti konkrétně, tak samozřejmě jsou na tom také maximálně zainteresovány. Takže to jsou ty nové prvky, v tom, co eh, jsme dnes eh, tady přednesli. A poslední věc, eh, co se týče struktury komise a toho, zdali tato struktura současná s místopředsedy a předsedou nám pomáhá či ne, tak já bych na to odpověděl velice jednoznačně. Za prvé, struktura komise je věcí komise samotné. A my se domníváme, že tam jsou eh, moudří mužové, eh, kteří vytvořili eh, tuto instituci a dali ji rozvádějí. Na druhé straně doufáme, že komise v nadcházejícím čase opravdu eh, bude zajišťovat, aby eh, ten duch jednotného trhu byl opravdu sdílen všemi jednotlivými generálními ředitelstvími, všemi pracovišti. doufáme, že toto tam bude i nadále plně zajišťováno, ať už je struktura komise jakoliv a nebudu opakovat to, co už tady bylo řečeno ohledně toho přenesení těch eh, sdělení eh, občanů. Eh, prostě musí mít důvěru, že zboží je bezpečné a také je to otázka toho, zda je tady dostatečná kupní síla, abych si konkrétní výrobek mohl pořídit. Je to takto jednoduché a máme také své volební obody, podobně jako vy. My na té podnikatelské úrovni a pokusíme se maximálně odvést eh, tu práci tak, aby i nadále eh, se eh, vnitřní trh rozvíjel tak, jak si všichni přejeme. Děkuji, teď má slovo pan Brüggemann z Eurocommerce. Ano. Možná bych začal strukturou té komise. Jak eh, říkala Martina, možná by se oni měli zamyslet nad tím, jak to budou organizovat. Komise říká, že se chce víc soustředit na velké věci a méně na malé věci. Podíváte-li se na perspektivu vynucování práva, tak to znamená, že eh, členské státy, či členským státům projdou drobná porušení pravidel a zdá se, že to bude v pořádku a máme několik případů, kde ve finále komise nedělala nic, protože ten dopad byl moc malý. Přitom se jednalo o jasné porušení evropského práva, zejména když se to děje v zemích, které už tak eh, nejsou úplně, řekněme, silnými následovníky jednotného trhu. Takže ono se to postupně sčítá. Ta malá porušení se dnes umožňují. Takže pokud eh, si odpustíte ty kroky s velkým dopadem, tak vám to projde. A to je podle mě špatně. Podíváme-li se na dopad protekcionismu, no tak eh, tady můžeme uvést velice jednoduché příklady. Například eh, na konci loňského roku jsme eh, na Slovensku zaznamenali nový text pro maloobchod. Eh, jde eh, zhruba 80 milionů euro za rok. Podobně nějaká podobná daň z maloobchodu obchodu v Polsku 80 milionů za rok, tedy 50 milionů za rok, v Maďarsku 100 milionů za rok, na Slovensku jsou velice vysoké pokuty pro Eh, v důsledku porušení jaksi potravinové legislativy, ale pokud máte nějaký produkt, který eh, již je v uvozovkách prošlý, tak to můžete sníst, ale pokud ho prodáváte, tak můžete dostat pokutu až 1 milion euro. Jinými slovy, každý obchod najímá jednoho až dva další lidi, kteří celý den nedělají nic jiného, než že kontrolují data na etiketách. Eh, a představte si, když to jaksi na, naškálujete na úroveň celé země, kolik lidí Eh, navíc je potřeba, jaké jsou dodatečné náklady pro spotřebitele, protože odrazí se to v cenách, že ano? Jeden způsob, jak ten populismus možná řešit, když se podíváte na některé země, tak EU financuje jejich vlastní kampaň proti EU. Takže EU financuje kampaň proti sama sobě. Ehm, dáváme peníze do zemí, které nerespektují právní stát a ty peníze končí v kapsách lidí, kteří neustále tvrdí, EU je špatná, EU je špatná. A ty peníze je jim potřeba sebrat. Řekl bych, že je naprosto nepochopitelné, že se to stále děje. Důkazy o tom však jsou. Pokud vím, tak minulý týden byla přijata zpráva, která na toto odkazuje, takže možná to by mohl být způsob, jak přemýšlet o tom, že se už nebudou financovat ti lháři, kteří lžou o tom, co EU dělá a nedělá. Děkujeme. A nakonec paní Chojens, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych začala tím, že se pokusím odpovědět na otázku pana Arimonda ohledně toho s tou plnou versus minimální harmonizací a ohledně naší pozice z hlediska spotřebitelů ve věci té tenze, která může existovat mezi jaksi tou plnou ochranou spotřebitele eh, v, rámci dané legislativy, anebo přístup k jiným eh, levnějším produktům, vzhledem k tomu, že by vzhledem k plné harmonizaci bylo více produktů na domácím trhu. Ráda bych řekla, že ta základní myšlenka toho, že lidé by se vzdali určité části svých práv, aby měli přístup k většímu, větší škále produktů, to je nebezpečné. Pokud to transponujete třeba na oblast produktové bezpečnosti, tak si můžete říct, no tak proč mít tak vysokou úroveň ochrany? Eh, takže pozor na ten koncept. Eh, řekla bych, že spotřebitelé jsou poměrně dobře chráněni. Spíš je to problém pro firmy, ta minimální harmonizace, protože většina spotřebitelů tedy v rámci toho v rámce minimální harmonizace, jsou chráněni mezinárodním právem. Jinými slovy, to právo platí, pokud je kontaktuje společnost. Pro nějakou firmu je to složitější, protože pokud ta firma aktivně uvádí na trh produkty v jiných trzích, tak musí jaksi splňovat ty předpisy. Ale v rámci fitness checku jsme viděli, že firmy sami to nepovažují za velký náklad. Takže možná to někdo nafukuje. Možná to dělá průmysl, kolega už se tamhle ošívá, tak možná právě oni. Musíme být pragmatičtí. Co do plné a minimální harmonizace máme mnoho případů, kde plná harmonizace je velice, velice prospěšná. Například nařízení o právech cestujících v letecké dopravě. Pan Šváb to zmínil. Já jsem eh, se rozhodla, že budu ignorovat kritiku mé organizace. My jsme naprosto spokojeni s tím nařízením. Je to dobré nařízení, je to problém vynucení, vynucování, protože lidé pak nedostávají své kompenzace, ale to není vina EU. V celé řadě aktuálních směrnic, ať už to je postup minimální harmonizace nebo není, je celá řada věcí harmonizována plně. Takže to jsou věci, které již dnes platí v celé 28 a my jsme s tím spokojeni. A pak je tam marginální počet eh, doložek, kde je nějaký konflikt. A ten konflikt souvisí s tím, že existují různé právní tradice a členské státy se jich přidržují a, a spotřebitelé očekávají, že se jich přidržovat budou. Jak dál? Buď řeknete, dobře, tak tam dáme volitelnou možnost, že členské státy eh, buď tu úroveň zachovají, anebo eh, třeba zavedou vyšší úroveň ochrany spotřebitele a pak uvidíme během přeskumu, zda to způsobuje problémy. A vyhneme se tak té, té blokádě přijímání legislativy, tedy té plné versus minimální harmonizace, a nebo eh, to půjde cestou konfliktu v členském státě, dojde k blokaci a e, ty předpisy zkrátka nebudou. To jsme viděli například e, v té diskuzi o prodeji zboží. Je to velká škoda, e, to spoždění, protože jsme mohli mít pokrok, ale protože to byla otázka plné harmonizace, v radě byla obrovská blokáda. Pokud by se nám tedy podařilo skloubit plnou harmonizaci s tím, kde, že ponecháváme svobodu pro členské státy, aby fungovaly podle své právní tradice a za pět let třeba uvidíme, to by pro nás byl ten správný přístup. Eh, buďte prosím stručná, máme ještě druhý panel. Ano, já si myslím, že jsem promluvala poměrně pozitivně tedy ta, v tom, co ta jednotná legislativa na jednotném trhu pro spotřebitele přinesla. Já už jsem v minulosti říkala, a my si to uvědomujeme, že Achilova pata celého systému je teď vynucování pravidel. My jsme eh, všichni prohlásili, že se i v reálu budeme více snažit harmonizaci vynucovat. Děkuji. Děkuji vám. A tím můžeme uzavřít první panel. Ráda bych se teď hned posunula k druhému panelu. Tady budeme mít názor legislátorů. Jako první prohovoří pan Nunes de Almeida z Evropské komise. Máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená Enelin, vážení členové výboru, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát za pozvání na tuto schůzi na toto slyšení, kde mohu hovořit o jednotném trhu EU, jeho výhodách, budoucnosti harmonizace a standardů a mohu se i zúčastnit panelové diskuse. Minulý rok jsme oslavili 25. výročí jednotného trhu a řekl bych, že všichni chápeme, jak důležitý je, i když to chápeme z různých perspektiv. Jednotný trh je tlukoucí srdce Evropské unie představuje více než 500 milionů obyvatel, 24 milionů firem a HDP 14 bilionů euro za rok. Je to jeden z největších výdobytků Unie. Je to největší aktivum naší Unie v stále globálnějším světě. Řekl bych, že ty 4 miliardy euro pro program Single Market, které navrhuje komise pro příští dlouhodobý rozpočet na období 2021 až 2027, toto zdůrazňuje. Diskuse v rámci prvního panelu mi opět jasně ukázala, že pokud jednotný trh skutečně je oním tlukoucím srdcem EU, pak standardizace mu pomáhá tlouci v rytmu. Eh, řekl bych, že to je zvlášť pravdivé, co se týká eliminace technických přecházek eh, vůči obchodu. Evropské standardy, které potenciálně konfliktní standardy v jednotlivých členských státech da, uvádějí na pravou míru a tím pádem usnadňují přístup na trh, pomáhají budovat jednotný trh. Rovněž pomáhají zajistit, že doplňkové produkty a služby budou interoperabilní, Dále se usnadňuje zavádění inovativních produktů a sečteno a potrženo podtrhu, eh, podporují důvěru spotřebitelů v EU v produkty a služby, které se v EU nabízejí. Evropský systém standardizace je všeobecně chválen za to, jak přispívá k hospodářskému růstu, eh, jak, při, jak podporuje inovaci a globální konkurenceschopnost evropského průmyslu. Ale průmysl se rychle mění. A tím pádem potřebuje adekvátní eh, reakci ze strany standardizátorů. Za podpory eh, pokročilých standardů v EU, vyvinutých v rámci moderního standardizačního systému. Unikátnost evropského standardizačního systému spočívá ve využívání harmonizovaných standardů na podporu evropské legislativy. Ten systém funguje díky důležitému partnerství mezi Evropskou komisí a komunitou standardizátorů. Tím pádem 220 milionů euro v rámci programu Single Market budou, bude vyčleněno na pokračování v této spolupráci a na vyvíjení eh, standardů, které obstojí i v budoucnosti. Jak víte, tyto harmonizované standardy, když jsou zveřejněny v úředním věstníku EU, poskytují výrobcům napříč jednotným trhem eh, konformitu s unijním právem. A to znamená velice důležitou právní jistotu. Ta je zvlášť důležitá pro malé a středně velké podniky, protože jim umožňuje uvádět produkty na trh tak, aby splňovali legislativu a to bez dodatečných nákladů. Evropská komise kontinuálně pracuje na zlepšování evropského standardizačního systému i nadále se zavazuje zvyšovat efektivitu, transparentnost a právní jistotu pro všechny hráče eh, začleněné do rozvoje, do vývoje stan- eh, nových standardů. V kontextu rozsudku soudního dvora, eh, ten slavný případ Elliot, kde se došlo k závěru, že standardy představují součást evropského práva, komise podnikla další kroky a vydala sdělení o harmonizovaných standardech v listopadu loňského roku. Tam zdůrazňuje role a odpovědnost v rámci systému jako takového, zejména odpovědnost Evropské komise v rámci procesu zahajování, zpravování a monitorování rozvoje harmonizovaných standardů. To znamená, že komise musí i nadále věnovat dostatečnou pozornost obsahu harmonizovaných standardů a musí je hodnotit na základě základních požadavků eh, harmonizované legislativy v EU. V tom sdělení se představují čtyři klíčové kroky, které komise podnikne, aby posílila efektivitu, transparentnost a právní jistotu v rámci rozvoje harmonizovaných standardů. Za prvé, komise se i nadále bude zaměřovat na další snižování eh, nevyřízených harmonizovaných, eh, počtu nevyřízených harmonizovaných standardů. Vzhledem k velice dobré eh, spolupráci s ESO. Neus, e, činíme neustále pokrok v rámci vyři, vyřizování těchto zatím nevyřízených, téma, e, nevyřízených složek. Snížili jsme ten objem asi o 75%. Za další komise provede e, zlepšení interních procesů, zejména co se týká zveřejňování odkazů na harmonizované standardy v úředním věstníku. Komise se také zaměřuje na osvědčené postupy v rámci eh, vnitřního jednacího řádu komise. Od konce loňského roku jsme zahájili zveřejňování eh, těchto pravidel v rámci rozhodnutí komise. Za třetí, komise vydá eh, směrnici, kde se zaměříme na praktické aspekty implementace nařízení o standardech. V rámci toho je důležité konstatovat, že tento dokument bude snadno přístupný a bude tak výstižný, jak to jen bude možné abychom zajistili vyšší míru transparentnosti a předvídatelnosti co do vývoje standardů. Komise bude konzultovat eh, všechny relevantní eh, subjekty a bude se snažit, aby ten dokument byl k dispozici již v letošním roce. V neposlední řadě, ale je to také velice důležité, se soustředíme na eh, rozvoj systému konzultantů pro hodnocení návrhu harmonizovaných standardů. To budou ti takzvaní HAS konzultanti Harmonized Standard Consultants. Jejich role bude podporovat komisi v rámci provádění její zásadní role hodnocení eh, návrhu harmonizovaných standardů. Tento systém představuje velice důležitý příspěvek k rozvoji kvalitních standardů, které ve finále eh, budou moci být zveřejněny v úředním věstníku EU. Aktuální počet expertů byl rozšířen z 34 na 45. Pokrýváme zhruba 18 segmentů celého systému. Ten systém eh, už pomalu běží v plné rychlosti a eh, dodává kvalitní návrhy harmonizovaných standardů jak pro celou komisi, tak pro technické komise eh, evropských standardizačních organizací. Politika komise i nadále je podporovat dobrovolné využívání evropských standardů, jejich harmonizaci a spolupráci v této oblasti. Jedině tak budeme úspěšní. Nad rámec harmonizovaných standardů, které formálně požaduje komise, máme samozřejmě širokou škálu evropských standardů a jiných dokumentů, které vypracovávají evropské standardizační organizace. To možná nejsou formálně požadované dokumenty, ale jsou stejně tak důležité na podporu implementace politiky komise v oblasti jako je energetika, oběhové hospodářství, obrana, bezpečnost nebo vnitřní trh. Komise eh, tyto složky identifikuje ve svém výročním pracovním programu, kde eh, se reflektují konkrétní témata z tohoto, z tohoto hlediska. Komise také úzce spolupracuje se svými partnery ze sektoru průmyslu, s veřejnými orgány, s nevládními organizacemi i s akademiky. A to prostřednictvím společné iniciativy na téma standardizace a prostřednictvím meziinstitucionálního dialogu. V rámci tohoto dialogu má komise to potěšení hostit zástupce na nejvyšší úrovni, včetně mimo jiné předsedkyně tohoto výboru, a dává nám to příležitost vyměňovat si názory na e, strategická témata a poskytuje to vstupy do strategických iniciativ Komise v oblasti standardizace a poskytuje to možnost, jak diskutovat o budoucích možných krocích na posílení tohoto systému. Jasné sdělení z této akce bylo to, že principy tohoto nového postupu musí být dále posíleny a musí být zajištěny tím, že se jasně rozdělí role mezi jednotlivými aktéry v tom systému tak, abychom si zachovali pro evropský průmysl globální vedení. Komise bude i nadále definovat nové politiky tak, aby standardizace byla účelná. Bude zajišťovat silnější koordinaci mezi komisí a mezi evropským standardizačním systémem v harmonizovaných sektorech. V rámci nedávného sdělení o harmonizovaných standardech toto sdělení opakujeme v rámci podpory silnějšího systému. Na závěr bych rád řekl, že eh, ačkoliv aktuální systém rozhodně funguje, Evropská komise si uvědomuje, že je potřeba jeho další zlepšení. Eh, kroky navržené ve sdělení komise byly okamžitě zahájeny, tak abychom dosáhli dalšího pokroku, co se týká právní jistoty, předvídatelnosti a co nejrychlejšího plnění eh, těch výhod, které jsou slibovány harmonizovanými standardy. Komise bude i nadále pracovat se všemi relevantními partnery a bude tak nadále přispívat k úspěchu evropské standardizace, což musí být i nadále úhlovým kamenem fungujícího jednotného trhu. V letošním roce společná, eh, bude uzavřena společná iniciativa o standardizaci komise. Eh, má to potěšení ve spolupráci s rumunským předsednictvím uspořádat konferenci na vysoké úrovni na téma evropské standardizace. Bude to 7. června v Bukurešti a bude to skvělá příležitost pro pokračování ve výměně eh, názoru na strategická témata. Bude to příležitost po eh, poučení, pro poučení se z provedených kroků a pro diskusi o nastávajících prioritách. Děkuji vám za pozornost, těším se na další diskusi na toto téma. Děkuji a teď dalším řečníkem bude paní Misiroli, která je ředitelkou pro eh, normy a digitální řešení eh, Sen Senolek. Děkuji mnohokrát, paní předseda, předsedkyně, a ráda bych eh, poděkovala, že Sen a Senolek byli pozváni. Jak vidíte, víte, je to jedna ze tří oficiálně uznávaných organizací v této oblasti a budeme hovořit o tom, co znamená standardizace v rámci jednotného trhu. Je to určitě jeden z, hybný, z, jedna z hybných sil pro vytvoření jednotného trhu, protože tady se jedná o eh, technické eh, národní specifikace a my jdeme dokonce nad rámec jednotného trhu a pomáhá to odstraňovat technické překážky pro obchod. Evropská standardizace, normalizace, jak už tady bylo řečeno, určitě napomáhá implementaci a harmonizaci legislativy v rámci směrnice novém přístupu a NLF. A můžeme tedy říci, že 20 standardů se vypracovávají na základě požadavku eh, z komise na podporu harmonizační legislativy. A dělá se to v rámci koncepce nového přístupu a nového právního rámce. Jak už tady bylo zmíněno před řečníkem, úhelným kamenem eh, normalizačního systému, harmonizačního systému i soukromá a veřejná partnerství. Týká se to samozřejmě nejenom organizace pro standardizaci, ale komise, veřejných orgánů a všech zúčastněných stran, které přispívají k vypracovávání norm a které je budou posléze používat. A pokud je o tato soukromá veřejná partnerství, důležitá je, že eh, ten proces vývoje standardu musí být opravdu velice flexibilní, protože se musí brát v úvahu potřebu výrobců. Je třeba zaměřovat se na vyvíjení technických řešení na nejvyšší úrovni, tak, aby to odpovídalo požadavkům, která se zapracovávají do legislativy. Tento systém vlastně napomohl a napomáhá přeshraničnímu obchodu, snižuje náklady a zvyšuje konkurenceschopnost evropského průmyslu a to nejenom v rámci jednotného trhu, ale zejména na globální úrovni. Také díky tomu, že máme eh, dohody s eh, ISO, IC, tedy s našimi mezinárodními globálními partnery. Je důležité říci, že systém a tedy ty normy, které se vypracovávají, jsou ze své podstaty dobro dobrovolné a vycházejí z potřeb trhu. Systém vychází z potřeb zúčastněných stran. Je to inkluzivní systém, čili předpokládá se účast všech eh, zainteresovaných stran. A je důležité, aby ten vypracování norem probíhalo otevřeně a transparentně. Systém evropské standardizace zcela určitě už napomohl také vypracování legislativy příznivé vůči inovacím, tak aby se na trh dostávaly inovativní výrobky a pomáhá to také přemostovat mezeru mezi výzkumem a trhem. A navíc to také pomáhá zvyšovat eh, bezpečnost potřebitelů. Nicméně, je tady několik aspektů, které, jak se domnívám, je třeba si tady vyjasnit. Eh, vždycky si uvědomujeme, že je tady určitý rozdíl mezi legislativou a standardizací a někdy je docela těžké vlastně definovat, na co se vztahuje standardizace, na co se vztahuje legislativa. Jak můžeme tedy říci, že zejména ti, kdo se bezprostředně neúčastní normalizačního procesu, procesu tvorby norem, tak mají větší potíže s tím, aby to rozhraničení si uvědomovali. A víme, že, vidíme, že eh, tyto nejistoty nebo tyto eh, nejasnosti eh, pokračují, zejména v souvislosti s posledními vývoji. Takže ti, kteří by se měli zaměřit na vývoj technických řešení, teď by vlastně měli mít také širší znalosti administrativních a právních aspektů. V podstatě se to od nich vyžaduje. A to trošku odrazuje některé ty experty, odborníky, protože vlastně teď se na ně klade větší zátěž i administrativní a právní. Je mnoho odborníků, kteří se v Evropě účastní procesu vypracovávání norem a přejí si i nadále přispívat k tvorbě kvalitních norm ve prospěch jednotného trhu. Proto je třeba, aby ten proces byl opravdu flexibilní, aby to byl štíhlý systém a je důležité, aby nadále eh, průmysl a všechny zúčastněné strany se toho aktivně účastnili. Je třeba vytvářet a dále upevňovat důvěru v tento systém. Po celá tato léta jsme eh, byli svědky tomu, že tady bylo málo důkazů, pokud jde o nedostatky co do bezpečnosti. Už tady byla zmíněna ta závažná kauza, ale vlastně tam se jednalo hlavně o otázku komerční, nikoli v první řadě bezpečnostní. A myslíme si, že Můžeme poděkovat Evropské komisi celou řadu kroků, které podnikla, aby se vyjasnila úloha a odpovědnost na jedné straně legislátorů a těch, kdo tvoří normy. Je důležité, aby všechny zúčastněné strany si jasně uvědomovaly, by měly jasné směrování pokud jde o budoucnost, vidíme, že bude zapotřebí se hodně zaměřovat na otázky digitální transformace. A my se toho také hodně účastníme. Jedná se o naše vlastní procesy. Je třeba vytvářet normy, které tomuto účelu eh, eh, pomáhají je třeba také se přizpůsobovat eh, požadavkům, které přináší 21. století. A musíme také nadále aktivně spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami, eh, aby všichni chápali, jaký přínos jim tato práce přináší. Byť eh, to znamená, že do toho investují svůj čas prostředky. Ale čas nakonec to bude přínosné pro ně a pro celou společnost. Jak už jsem říkala, celý ten systém je třeba udržovat takový, aby byl flexibilní. A rádi bychom viděli další iniciativy na základě nového právního rámce protože ne vždycky se to děje. Už jsme tady slyšeli zmínku o aktu o kybernetické bezpečnosti to zcela určitě představuje krok vpřed, pokud jde o ochranu spotřebitelů a občanů. Nicméně to není e, založeno na novém právním rámci. A ten nový právní rámec ten se týká hospodářských subjektů i v ostatních e, částech světa, je, protože si musíme uvědomit, že ti v tom vlastně vidí skvělý příklad spolupráce mezi legislativou na straně jedné i e, tvůrci norem na straně druhé. Je třeba vyváženě zohledňovat techno, inovační technologie a očekávání trhu. V budoucnosti si myslíme, bude nadále pokračovat v dialogu e, s Evropskou komisí. Už e, po dlouhá léta tady existuje skvělá spolupráce, která bude jistě pokračovat a chceme také pokračovat v v dialogu na základě i sdělení nedávného komise, o kterém předřečník hovořil. Sen Senelek také plánuje vypracovat prohlášení, aby se vyjasnila úloha standardizace norem ve smyslu podpory jednotného trhu. Mělo by to také vést k lepšímu porozumění ze strany nových europoslanců a chceme také tím eh, pomoci administrativě Evropské komise. Budou tedy tři hlavní eh, pilíře. Eh, konkurenceschopnost evropského průmyslu a jak standardizace může podporovat globální obchod, digitální transformaci, inovace a výzkum. Jak už jsem říkala, se zaměřením na význam nového právního rámce v rámci jednotného trhu. A jak tedy normy mohou eh, pomoci realizovat agendu udržitelného vývoje roku 2030. A jsou tady tedy důležité pilíře sociálně, ekonomické a environmentální aspekty, čili budeme nadále spolupracovat s Evropskou komisí tak, abychom podporovali jednotný trh. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A pan Kamkálen předseda skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a růst v radě. Prosím, máte slovo. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání na toto dnešní slyšení. Ano, jmenuji se Ken Kanen a jsem stávající předseda skupiny na vysoké úrovni o konkurenceschopnosti a uh, růst tématu. E, Vysoce si vážím vašeho pozvání, abych tady mohl představit svá stanoviska k harmonizaci jednotného trhu. Chtěl bych ještě připojit, že se jedná o mé osobní názory, e, které nejsou nutně názory e, členských států či rady. Budu se zabývat eh, tímto důležitým tématem z takového všeobecnějšího pohledu, eh, co se evropského růstu a konkurenceschopnosti týče. To je také mandát, který mám v rámci eh, předsedy skupiny na vysoké úrovni. Ještě dřív, než odpovím na ty čtyři otázky, tak je třeba si položit Eh, otázku, jaké opatření budou zapotřebí v Evropské unii, aby se zajistila prosperita, eh, růst a zároveň zohlednilo eh, zrychlené tempo technologických změn a zajistila se udržitelnost. Jednotný trh je koncept, který není statický, vyvíjí se a proto rozprava kolem něho je tak významná. V tomto světle je třeba zásadní, aby strategické priority Evropské unie na nadcházejících pět let se zabývaly alespoň následujícími tématy. Za prvé je důležité vytvořit rovné manevrovací pole my ho žádáme odůvodněně po evropské firmy a jejich působení i na globálních trzích, ale musíme to eh, akceptovat i eh, obráceném slova smyslu e, to přinese velké výhody pro evropské podniky a občany. A všem, abychom vytvořili rovné manevrovací pole, e, uvnitř Unie a e, regulaci vnějších trhů, to je třeba, k tomu je třeba přistupovat holističtějším způsobem. Jsou tady e, propojení mezi digitalizací, průmyslovou politikou a dalšími oblastmi, což by mělo být více zdůrazněno právě pro dobro e, evropských e, subjektů a občanů. Konkurenceschopnost a technologický a digitální rozvoj to by mělo všechno být vnímáno víc jako příležitost než jako hrozba a proto je zcela zásadní, aby i sociální aspekty jako dopady na e, objemu a kvalitě pracovních příležitostí a další věci byly e, zohledňovány a e, získávání nových dovedností, případně další Eh, další rekvalifikace, to by mělo být eh, také samozřejmostí, aby si eh, občané tyto změny nebrali jako něco, co je ohrožuje, ale co naopak jim dává větší šance. Za třetí je zcela jasné, že je zapotřebí společných pravidel v těch sektorech a činnostech, které jsou zásadní pro konkurenceschopnost a růst. Harmonizace může skutečně být velmi efektivním nástrojem pro eh, vytváření společných pravidel a zajišťování lépe fungujícího vnitřního trhu, především tam, eh, kde máme harmonizovanou legislativu v určitých oblastech. Dále musíme také zajistit, aby tady existovala jednotná implementace a prosazování harmonizované legislativy napříč Evropou. Ovšem nejde pouze o harmonizaci legislativy, které je zapotřebí pro zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. Digitalizace je zásadní a nedílná součást vnitřního trhu, stejně jako moderních průmyslových odvětví. Je to hlavní hybatel pro získání většího, eh, pro přeměnu toho potenciálu ve větší eh, šance. Takže eh, příležitosti vytvářené digitalizací by měly být uchopeny. uchopeny. Já vám dám příklad. Nařízení o ochraně údajů GDPR může být vnímáno jako nová norma definující práva uživatelů a také stanovující rámec pro mobilitu dat v Unii. Eh, ovšem zároveň eh, tomu se musí stát globálním eh, standardem v určité časovém horizontu. Takže podnikatelské činnosti a aktivity se tady zmnožují, například v případě takzvaných platform, Jednotný trh je důležitým, eh, eh, důležitým eh, hráčem pro Evropu a bohužel ten jednotný trh se nedaří slaďovat s vývojem, s technologickým vývojem a s dalšími z toho vyplývajícími změnami na trhu. A to už teď můžeme vnímat jako něco, co má zásadní dopady na evropský podnikatelský evropský sektor, protože evropští, eh, evropské podniky nejsou schopny držet krok eh, s tím technologickým vývojem a snižuje se jim konkurenceschopnost, což je problém pro celou Unii. Pokud se toto nepodaří zvrátit, tak tady prosperující Unie z dlouhodobého hlediska bude mít velké problémy. Další rozvoj vnitřního trhu bude tedy eh, jednou z největších priorit v nadcházejícím triu předsednictví. Chceme, aby ten dialog pokračoval, aby rozvoj vnitřního trhu byl prioritou i pro další e, období e, pro Evropskou unii a jednotný trh a propojení s průmyslovou politikou a digitalizací jsou témata, která by se e, v nadcházejícím Eh, obsahu dokumentu věnovaném eh, strategickým prioritám eh, Unie mělo dostat toho pravého místa. A v tomto slova smyslu bude i spolupráce s Evropským parlamentem zásadně důležitá. Ještě jednou děkuji za možnost, že jsem tady mohl vyslovit svá stanoviska jako předseda skupiny na vysoké úrovni rady. Děkuji. Pan Andreas, nějaké dotazy eh, k našemu druhému panelu. Děkuji paní předsedkyně, děkuji všem třem řečníkům. Je to vždy zajímavé slyšet ty argumenty, které předkládají. Mám otázku ve vztahu k prvním dvěma řečníkům kteří se zabývali eh, digitalizací a regulačním rámcem. Já si nemyslím, že by tady byla nějaká neschoda ohledně normalizace v této oblasti, ale myslím si, že jsou tady dvě výzvy. Za prvé, jak zajistit, aby evropská norma, která bude schválena, E, byla správně takzvaně komunikována. To znamená, že lidé, kteří třeba nejsou úplně nadšeni, že něco takového e, existuje, e, že se tady vlastně zase dělá legislativa, která vniká zadními dveřmi, jak jim, jak si vzít vítr z plachet. My jsme tady měli třeba normy o vánočních e, světelném osvětlení, to bylo jednoduché, ale v některých zemích to bylo velmi kriticky hodnoceno i v novinách e, a tak, bylo to atakováno jako legislativa, která prostě e, se tak plíživě objevila s zadními vrátky. Eh, to je noční sen všech, kteří chtějí prosazovat eh, unijní řešení. A druhý eh, problém, který se objeví, malé a střední podniky mají čím dál tím méně lidí a kapacity na to, aby se účastnili práce těch různých pracovních skupin. A tady je riziko, že prostě tyto malé a střední podniky nebudou, nebudou schopny se zúčastňovat a to by bylo velice, velice špatné, páč jejich pohled by nám chyběl. To je problém ekonomické struktury, které jsme v Evropské unii svědky a možná, že bychom na to měli nějak reagovat. Takže to je z mé strany vše. Předsedkyně, děkuji. Já bych ještě připojila dvě další dotazy, dva další dotazy. Ta první otázka k tomu předchozímu panelu, eh, k Evropské komisi. Jak eh, budete eh, bdít nad lepším jednotným prosazováním těch předpisů vnitřním trh je předpisy přímo zanesen. Jak tedy zajistíte aby bylo to prosazování ze strany členských států rychlejší, účinnější. A druhá otázka je obecnější povahy o e, standardizaci. Myslím, že tady je velký rozdíl e, v přístupu k standardizaci mezi Unií a Spojenými státy. Ve Spojených státech se jedná o takovou dobrovolnější Eh, věc. Tam si výrobci mohou sami rozhodnout, zdali své zboží přizpůsobí stávajícím standardům a je tam to eh, přizpůsobení se vnímá jako taková spíš značka kvality a e, my máme teda jiný e, způsob a měli bychom možná e, také jít touto cestou, cestou přijatou ve Spojených státech, tím cestou toho dobrovolného přístupu k těm standardům. Uděláme to tedy stejně jako u toho předchozího panelu, takže nejprve pan Nunes de Almeida z Evropské komise. Inu. jsem mm, trochu v rozpacích, jak se k tomu postavit. To, co říkal pan Šváb, jak zabránit lidem, aby si stěžovali na normy, jako třeba ty, které se týkaly toho vánočního osvětlení a tak dále. No, možná začal bych takhle. Snažíme se o určitý systém koncensu. Jeden z výhod evropského systému, že je inkluzivní. Možná, že to chviličku trvá, ale to, že se všichni sednou kolem jednoho stolu a diskutují eh, o určité eh, standardu ze všech možných pohledů a úhlů, to je snad dobré. Jistě, vždycky budou asi lidé, kteří nebudou úplně spokojeni s konečným eh, produktem takovéhoto úsilí. Eh, většina eh, těch věcí je dost technických, takže se zase nedostávají k tak širokému okruhu naštěstí, ale myslím si, že čím víc tady je prostě zastoupeno v tom standardizačním systému eh, spotřebitelských organizací a tak dále, eh, tím méně budete mít prostě takové eh, ty výsledky, které tady byly zmíněny. A teď k otázce malých a středních podniků. To je velmi zásadní věc, je skutečně pravda že prostě by bylo nerealistické, abychom e, očekávali od malých a středních podniků, že se tomu budou věnovat e, to opřipomínkovávání takovým e, intenzivním způsobem. A když Evropská komise hodno, co hodnotila harmonizované standardy, tak Eh, se zaměřuje právě na to, aby tady nedocházelo k takzvanému gold platingu ze strany některých malých lobistických skupin. Spíš než si eh, dát eh, cíl, že všechny zúčast, malé a střední podniky, kterých se věc týká, budou mít šanci se vyslovit, což je pravděpodobně mission impossible, tak eh, si myslím, že je zapotřebí zajistit, aby ti širší zástupci se svěřili se svými potřebami, aby prostě eh, byly tyto zájmy eh, adekvátně zohledněny v celém tom procesu. K vaší otázce, paní předsedkyně, ohledně prosazování legislativy, dovolte dvě připomínky. Za prvé, jednou z priorit pro, pro komisi je právě eh, prokázat, že tady existuje ke korektní eh, transpozice. Prostě to je priorita pro Evropskou komisi a nikdy nemůžete eh, hovořit o tom, že by to tak nebylo. Možná že bych ještě mohl dodat, že z hlediska komise, pokud je to nějaká drobnost, tady bylo řečeno, tak se eh, z toho můžete vyvázat. No, takhle bych to asi neformuloval. Komise nemá možnost eh, se zabývat všemi eh, případy, které, na které je upozorněná. Jsou tady prostě, je tady řada důvodů, proč tomu tak je, ale měli bychom zajistit, aby se ty věci řešily na národní úrovni, protože tady existují různé struktury, eh, je tady ta bilaterální spolupráce, je tady možnost, aby eh, to, co eh, dotyčný nazval těmi malými případy small cases, bylo řečeno. O Spojených státech teď a standardizaci. Myslím, že obecně řečeno evropský průmysl a evropská komunita standardizační žije v koncensu, že ta základní pravidla eh, celého systému jsou v podstatě v pořádku. Je zajímavé se srovnat s americkým systémem. Člověk se vždycky může poučit eh, z toho, co eh, ve věci dělají jinde na světě. Ano, e, e, jsou to vlastně dva dost odlišné modely, e, který může zbytek světa replikovat, ale nemyslím si, že tady je zatím nějaká vůle, snaha, úmysl přijmout sem americký systém. My jsme e, poměrně spokojení s tím naším inkluzivním systémem jedného, jednoho standardu pro jeden výrobek. E, to je zatím poměrně úspěšné a nemáme v úmyslu na tom něco měnit. Děkuji. Další dva řečníky poprosím, aby byli e, struční a předem děkuji tlumočníkům za dobrou vůli. Takže paní Misiroli. Budu stručná. K té e, otázce. Ano, už jsem, už to tady bylo zmíněno, e, Evropská standardizace je prostě otevřený, transparentní, inkluzivní eh, proces založený na koncensu. My se snažíme během eh, toho eh, vytváření standardu se konzultovat se všemi zúčastněnými stranami na evropské i nacionál, národní úrovni a snažíme se tak vždy informovat o celém procesu hned z kraje i s předstihem, aby se všichni zúčastnit mohli. Jistě, že to není úplně snadné se dostat úplně ke všem, ale nám e, záleží na tom, abychom o to usilovali a nesmíme zapomínat na to, že průběhu vývoje te, toho standardu je tady specifická fáze, která se nazývá veřejná konzultace a ta umožňuje každému a každé, kdo o to projeví zájem, e, zmi, e, představit své připomínky k tomuto standardu. Takže i když se, dejme tomu, jak si e, neúčastníte doslova toho eh, vypracování standardu, tak se můžete zúčastnit eh, této veřejné konzultace, ale souhlasím, že bychom asi měli v tomto směru udělat v osvětě víc i poté, co jsou ty standardy publikovány. A teď malé a střední podniky. Ty jsou jedními, jedněmi z našich klíčových e, zúčastněných stran a my se snažíme jim zajistit účast a zajistit také e, účast e, různým společenským organizacím. E, hledáme způsoby a cesty, jak jejich účast zvýšit a usnadnit, a to jak na evropské, tak na národní úrovni. A k té poslední otázce je dobré vědět, že Eh, vlastně eh, tady není snaha po eh, americkém, po převzetí amerického systému. Chtěla bych jenom připomenout, že i evropský systém je dobrovolný. Všechny tyto činnosti jsou dobrovolné, jsou založené na trhu, na eh, určitých eh, krocích eh, a požadavcích těch zúčastněných stran a pak jsou také ty standardy zveřejňovány v rejstříku s všemi těmi dalšími průvodními informacemi. Děkuji a úplně naposled pan Ken Kanen. Děkuji paní předsedkyně, kolik obecných připomínek. Vytváření standardů je důležitou součástí eh, stavby jednotného trhu a v tomto kontextu chci jenom znovu zdůraznit eh, potřebu rychlosti, především v těch oblastech, které jsou charakterizovány rychlým vývojem, vývo, rychlým vývojem technologií. Evropa chce udržet tempo s vývojem globálních trhů a e, e, jde o to zůstat relevantní v řadě oblastí, které vidíme jsou e, teď velmi rychle se vyvíjející. Takže jsou tady určité možnosti a my chceme, aby naše systémy byly rychle eh, implementovány tak, aby eh, podniky mohly eh, také toto zohlednit ve své činnosti. A zatím se nám to celkem daří. Máme tady určité dobré příklady, například standard pro GSM, který vytvořil předpoklady pro další rozvoj celého telekomunikačního sektoru. A to je právě eh, vlastně v důsledku eh, těch evropských standardů. Měli bychom se také dívat eh, víc směrem k těm novým, nově se objevujícím technologiím, než činíme do posud a bylo by důležité také naslouchat potřebám a vývoji trhu. Děkuji. Děkuji všem našim řečníkům. Eh, vyslechli jsme si tady řadu zajímavých věcí a jak možná víte, je tady několik komisařů, kteří budou prezentovat své činnosti z minulých let a také budou hovořit o výhledech do budoucna. Eh, takže my eh, se těšíme na to, že vy některé tyto otázky také položíme. Eh, chci také poděkovat tlumočnickému týmu za to, že s námi zůstalo o chviličku déle a přeji všem dobrou chuť a těším se na viděnou dnes odpoledne.